will take long. Hello. Good afternoon to everybody. Let's get started. Dobré odpoledne všem, takže zahájíme schůze. Všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, pokládám ho za schválený a přecházím tedy k druhému bodu, což jsou sdělení předsedy. Teď budu muset přečíst několik oznámení, ale je to nezbytné. Výbor ikon obdržel tři návrhy koregendem ke stanovisku Evropského parlamentu, který byl schváleno eh, v prvním čtení 16. dubna 2017. První je eh, eh, pozměna na nařízení 203 z roku 2010, JOPA nařízení no, z roku 2010, ESMA nařízení 0 na 9 5 z roku 2010 MIFI nařízení 600 2014, benchmarks nařízení 2016, eh, převod eh, eh, finančních prostředků z 2017, pak směrnice, kterou se pozměňuje následující směrnice MIFID 2 z 2014 60 5 EU, Solvency, Solvency 2, směrnice v EC, EMLD směrnice 2000 2015 849 a konečně nařízení, které pozměňuje nařízení ISBR z z COD. Návrhy všechny byly rozdány členům výboru ve všech, bylo to 18. října, ve všech jazycích a podle příslušného článku jednacího řádu, pokud tady není žádná námitka, koregenda budou předložena parlamentu a budou oznámena na první plenárním zasedání v listopadu a budou pokládány za schválené, pokud nebude tady požadavek politické skupiny nebo členů, aby to bylo alespoň 38 členů a tudíž korrigendum bude potom odhlasováno. Druhé oznámení se týče zprávách o triologu, které začaly před dvěma týdny. Eh, v crowdfunding eh, the files 22. Eh, října 2019 po rozhodnutí Econ zahájit interinstitucionální jednání, čestné druhé čtení 23. září, první trialog se konal 22. října ve Štrasburku, kde parlamenty rada předložili stanoviska. První trialog zdůraznil určité klíčové rozdíly mezi oběma stanovisky, konkrétně včetně stupně harmonizace Evropské specifického režimu pro eh, poskytovatele služeb crowdfundingu. Rozsah návrhu bude významnou eh, otázkou pro diskusi na příštím trialogu, který se má konat 6 listopadu. Další trialog se týká udržitelných investic a první trialog se konal ve středu, bylo to 23. října poté, kdy eh, Econ a Envy na spojeném zasedání schválili rozhodnutí zahájet interinstitucionální jednání, bylo to 21. Eh, eh, října eh, rada předložila své hlavní prvky 25. září, září parlament zase hlavní prvky svého stanoviska v prvním čtení a po prezentaci a prvním výměně názorů eh, komise byla požádána, aby poskytla další informace ohledně spojení mezi návrhu o taxonomie a mezi eh, nařízení o otaňování informací disclosure. Také se strany rozhodly na, dohodly na mandátu na technické úrovni zasedání trialku, které se budou konat 20. a 27. listopadu a 3. prosince. Další eh, se jedná eh, souhrné informace, doporučení a rozhodnutí. Týká se to poslední schůze koordinátorů. Ta se konala 11. září a pokračovala 16. hří a 2. října. Za prvé, první věc se týká nominací rámec pro řízení pro e, nástroj rozpočtový pro konvergenci a konkurenční schopnost v eurozóně Renew a potom byly discharge z ESA. Nedokončena ještě bylo termíny pro pozměňovací návrhy. Bylo také rozhodnuto, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy v rámci osmého mandátu, už jsou propadlé a že ty, které skupiny chtějí udržet naživu, budou muset být předloženy znovu. A e, to tež se týká návrhu zpráv. První kompakt bylo rozhodnuto, že tento e, file by měl přestat platit, nebo musí se znovu předložit. Pak je tady funkce podpory eh, pro reformy Evropské evropské stabilizace a bylo zase dohodno, že pokud je o EISF, mělo by se znovu začít pracovat na nové na, eh, zprávě, protože ti bývalí zpravodajové už nejsou europoslanci. Třetí bod jsou slyšení designovaných komisařů. Koordinátoři schválili eh, dotazy pro eh, pan, eh, designované komisaře Vestanger Dombrovské a Gentilny. Pracovní skupiny bylo rozhodnuto, že bude pokračovat s pracovní skupinou pro bankovní unii, pro konkurenční schopnost, pro finanční asistenci a že bude nová pracovní skupina pro země, které přistupují k euro, pro MSM a fintech. Bylo také do dohodnuto vyžád, požádat o autorizaci, aby bylo možné vytvořit podvýbor o daňových záležitostech v rámci výboru ECON. Pátý bod, expertiz program pro výbor ECONu. Jsou tady takovéto návrhy na eh, informace, které byly schváleny. Zelená ekonomie, virtuální měny, fintech a AI, finanční skupiny, kredit eh, eh, agentury pro hodnocení úvěru, monetární skupina, politika EMO, bankovní unie a e, politika proti praní špinavých peněz e, přesné návrhy dostanou koordinátoři e, a pak budou předloženy specifické návrhy, které by měli koordinátoři posléze schválit. Šestý bod, postup pro jmenování ESAK. Skupiny byly tady požádány, aby poslali písemné návrhy, aby byl jmenován parlamentem expert třed, sedmý bod, eh, eh, zkoumání delegovaných aktů a implementačních opatření. Eh, guideliny, které byly aktualizovány, byly schváleny a bylo rozhodnuto organizovat ještě šetření ohledně PEPP, e ve, veřejná slyšení, slyšení do roku 2020. Zatím nejsou požadavky mise v roce 2020, byly dohodnuty tyto mise. Za prvé návštěva Evropské centrální banky, ve Štrasburku v prvním kvartálu 12 členů, návštěva Bazileje ve Strasburku, bude to na jaře 2020, Paříž, EBA, OSD, Francie 6. až 7. dubna 2020 a mělo by to být sedm členů plus předseda. Dále Berlin 18. až 19. května 6 členů, Washington 20. až 23. července 7 členů, Londýn 20, od 21. do 24. září. Bylo by to sedm členů IMF, výroční zasedání ve Washingtonu od 15. do 18. října, sedm členů a nakonec Lisabon, Portugalsko od 4. do 5. listopadu a šest členů. Alokace křesel se bude projednávat na budoucím zasedání, až budou autorizovány příslušnými řídícími orgány mise tedy těch míst v těch eh, misích. Petice, to je desátý bod, guideliny ekonu byly aktualizovány a schváleny, síť pro petice, byly požádáni koordinátoři, aby navrhli jména plných členů a náhradníků sítě pro petice do 25. října. Slyšení FATKA bylo dohodnuto, že ekon by se měl zapojit do organizace veřejného slyšení, které dělá PETY. Jedenáctý bod, síť pro genderový mainstreaming, byly požádáni koordinátoři, aby navrhli návrhy jména plnoprávných a náhradních členů eh, této sítě do 25. října. Další bod jsou technické schůze v kontextu trialogu. Aktualizované guideliny ekonu byly schváleny na základě požadavku eh, koordinátoru za EKR bylo dohodnuto, že jeden APAS nebo jeden poradce za skupinu se může zúčastňovat technických schůzí v kontextu eh, crowdfundingu jakožto eh, tichý pozorovatel. Poslední bod, eh, co se týče sdělení. Eh, rozhodnutí BEPS, koordinátoři schválili požadavek koordinátorů za socialisty, aby tady bylo usnesení ekon na BEPS 2.0 a digitální danění. Koordinátoři potvrdili, že se uskořádá otevřená schůze koordinátorů s čínským NPC 4. a 5 listopadu, tedy s jejich finančním a ekonomickým výborem. Bylo dohodnuto, že sekretariát by měl pro koordinátoři přitvořit tabulku s odpovědní, které održel o komise na různé záležitosti, o kterých se hovořilo na Ekonu Inis a v návrzích na usnesení 2019, a to četně, kam ex usnesení koordinátoři by pak měli ty odpovědi, které komise poskytne, vyhodnotit. Toto byla tedy ve všechna sdělení. A dal další bod máme schválení zápisu ze schůzí z 22. července, 4. až 5. září, 16. září, 23. a 24. září, 2. října a 7. října. Pokud nejsou žádné Eh, připomínky a námitky můžeme je pokládat za schválené. A nyní konečně bych tady chtěla uvítat eh, tři předsedy, které jsme poslali, pozvem, pozvali. Jedná se o evropské orgány dohledu, abyste nám řekli o vašich zkušenostech a zejména o vaší úlohy při koordinaci a spolupráci s legislátory. Rovněž nás velice zajímá, eh, co, jaké jsou priority vašich organizací, věcí pro příštích 12 měsíců. Takže pan Bernardino také bude tady hovořit jako rotující předseda společného Eh, v výboru evropských orgánů dohledu ESA a řekne nám, jak z titulu této funkce chce vykonávat eh, tuto práci a eh, protože bude i druhým předsedou Evropské rady pro systémová rizika ESRB. A měly by tady být písemná poža- prohlášení a ta se skutečně, dost, ta skutečně byla předložena a byla rozdělena všem členům. Takže teď budete mít možnost, abyste mohli eh, hovořit. Eh, pan Gabriel Bernardino bude tady hovořit jako předseda Evropského orgánu pro pojišťovnické a zaměstnanecké penzijní pojištění i jako druhý místo předseda Evropské rady a pro systému rizika. Druzí dva pánové budou mít po pěti minutách. Poté bude následovat výměna názorů s členy výboru. Takže pane Bernardino, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji vám za pozvání. Samozřejmě i je mi ctí, že k vám mohu promluvit jednak jako předseda společného výboru eh, na rok 2019. Chci vám také pogratulovat eh, k vašemu eh, členství v tomto výboru a také vám, paní předsedkyně, jako k vašemu jmenování předsedkyní tohoto výboru. Ehm, my jsme vždy um, těšili podpoře um, par- Evropského parlamentu, především členů ECON. Nyní budu mluvit o hlavních um, um, výsledcích našeho výboru. Nejprve bych začal uh, s společným eh, řízením mm, našich eh, orgánů. Co se týče eh, mm, vystoupení Velké Británie a budoucí spolupráce s britskými orgány, tak to bylo hlavním tématem společného výboru. Abychom zajistili konsistentní dohled v případě Brexitu a tak, um, má, tak jsme dali ehm, možná doporučení k různým aspektům um, ehm, lokalizace a eh, kontingentním plánům finančních institucí. Vzhledem k eh, současnému ekonomické hospodářskému prostředí, tak jsme zdůraznili riziko pro sektor finančních služeb a spotřeby. Co se týče možného přeceně rizikových prémí i role finančního systému při zajištění e, přechodu k udržitelnější ekonomice, mm, ochrana spotřebitelů a finanční inovace je e, na pořadu jednání společného výboru od zavedení e, základního dokumentu 2019 se podporuje efektivní aplikaci těchto pravidel. Proto jsme eh, zveřejnili další odpovědi a doporučení i ehm, mm, eh, a také je důležité, abychom projednali toto důležité téma během slyšení. My jsme vzali v úvahu uh, uh, zahájit revizi těchto důležitých nařízení. My jsme zveřejnili konsultační dokument, kde navrhujeme změny, co se týče eh, možných scénářů, nákladů a eh, produktů vícečetných obcí. Také mm, budeme zohledňovat eh, výsledky testování spotřebitelů, na kterém jsme pracovali s komisí. Myslím, že toto je z, eh, přispěje k dosažení našich cílů, po, poskytnutí lepších informací a zajištění toho, aby KID fungovalo lépe, včetně UCITS. Toto umožní spotřebitelům lépe eh, volit mezi investičními produkty. Dále v červenci 2019 eh, společný výbor eh, zveřejnil zprávu o retailových finančních službách přeshraničně. Zpráva žádá větší jasnost podle příslušných pravidel pomocí digitálních prostředků a dále identifikoval principy spolupráce na základě nové legislativy. Po, e, po občním eh, plánu Komise o udržitelných financí nové nařízení o Eh, zveřejňování informací ve finančních, sektoru finančních služeb stanoví, jak účastníci trhu a poradci musí integrovat ekologická, sociální a um, rizika řízení v nejlepším zájmu spotřebitele. Nařízení posílí ochranu investora, zlepší zveřejňování informací ve vztahu k ESG, ESA může poskytnout šest technických standardů na úrovni eh, subjektů a produktů. Eh, bude možné identifikovat eh, negativní dopad rozhodnutí na eh, faktory udržitelnosti a vazbu na mm, sektorální legislativu. Tato práce pokračuje. Pod záštitou společného výboru EASA zřídila Evropské fórum pro Eh, umožnění inovací po zveřejnění společné zprávy o regulačních eh, sandboxech a inovačních center. Zpráva identifikovala potřebu lepší skoordinace a spolupráce mezi eh, účastníky a na podporu zvýšení fintech na vnitřním trhu Ehm, je to platforma sdílení zkušeností, eh, technologických znalostí a dosahování společných názorů na regulační přístup ke produktům, službám a business modelům, což podpoří bilaterální multilaterální koordinaci. V dubnu 2019 ESA zveřejnila ehm, dva dokumenty společných doporučení Eh, na žádost komise a akčního plánu FinTech 1 se týká eh, mm, řízení rizik eh, v ICT a druhá koherentního testovacího rámce. Mm, všechno musí být předmětem společných požadavků, co se týče řízení ICT, včetně kyberbezpečnosti, pro zajištění bezpečného poskytování regulovaných služeb. Ehm, Především zaměřujeme na eh, závažná porušení a na eh, vazby mezi ILM a prudenčním dohledem. Pracujeme na eh, vytvoření s vlastní iniciativy a hm, spolupráce mezi dohledy. Dále v září 2019 výbor z zveřejnil další doporučení, která má sloužit eh, hodnocení rizik Evropské komise a podporovat rovné podmínky v tomto eh, oboru. Eh, AML dostalo vedoucí úlohu v této oblasti a převezme plnou zodpovědnost za přípravu mm, dobrého řízení a zajištění toho, aby EOPA a ESMA byl, byly i nadále součástí práce EBA a AML. Během eh, tří měsíčních veřejných eh, konzultací o modelech eh, transakcí v rámci skupin a riziko koncentrace Dále byly ehm, navrženy technické standardy eh, v reportingu těchto transakcí, či by se měly znížit náklady a eh, zajistit rovné podmínky. Tato práce by měla být dokončena do konce tohoto roku. Na závěr chci zdůraznit, že společný výbor se bude dále zaměřovat na všechny tyto důležité společné oblasti a těšíme se na konstruktivní konstruktivní a plodný dialog s Evropským parlamentem a členy výboru EKON. Nyní dovolte, abych přešel na EOPA a posílení um, dohledové konvergence a mm, také se chci zaměřit na kybernetická rizika a dokončení kapitálových trhů. My eh, doufáme, že se dostaneme, že najdeme společný evropský eh, přístup k dohledu, což povede k, ehm, k zajištění ochrany v přeshraničních eh, transakcích, včetně ehm, dostatečné kapitálové báze. Toto bylo zjevné v, ve Francii, v Itálii, došlo k řadě v případu selhání, mm, což ukázalo nutnost chránit ehm, pojištěnce a mm, zajistit dostatečné garance, které budou harmonizovány. Také jsme posílili práci na mm, dohledu, identifikovali jsme čtyři priority Ehm, životní pojištění, které se prodává společně s hypotékami, ehm, dále řešení ehm, případů pojištění motorových vozidel, dále cestovní pojištění, kde se objevily mm, modely, které vyvolávají obavy. Někde mluví čísla sama za sebe. Za každý 100 euro, které Mm, spotřebitel zaplatí e, eh, 77 dny na řešení e, e, žádosti a pouze 12 se dostane ke konečnému pojištěnci. Co se týče mm, produktové intervence, tak se nám um, podařilo dosáhnout toho, aby určité produkty byly staženy z trhu. Nicméně eh, prostředí stále nízkých um, úrokových sazeb je výzvou. Budeme to řešit v revizi v roce 2020. Eh, nespochybňujeme tedy eh, základní čísla, je to spíše vývoj, nikoli revoluce. Vedle ehm, kalibrace Eh, rizika úrokových sazeb, která komise neřešila v revizi z roku 2018, tak EOPA usiluje o vyvážený nehodnocení dopadů svých návrhů. Eh, jedna oblast je přiměřenost. EOPA navrhla snížení reportingových požadavků vzhledem k nižšímu rizikovému profilu Výsledky z trestu z roku 2019 se očekávají a budou tam poprvé i hodnocení ekologických a sociálních expozic. Klimatická změna je důležitá oblast. My jsme zveřejnili stanovisko, jak tato rizika integrovat do insolvence 2. Nevidíme tedy. Um, um, my, my očekáváme, že pojišťovatele by měli přispět k adaptaci na klimatické změny díky svých mm, investicím i mm, upisovací činnosti. Dále věnujeme e, pozornost e, narůstajícímu počtu klimatických e, katastrof. Dopad na finanční systém nelze podceňovat. Věříme, že Evropa bude muset um, jednat společně, aby čelila této víze digitalizace a kyberriziko. Um, tematická revize analýzy velkých dat přináší příležitosti pro spotřebitele. Také jsou tady problémy, které souvisí se spravedlností a etikou. Eh, proto jsme vytvořili expertní skupinu, která se bude zabývat principy digitální odpovědnosti v pojištění. Nárůst digitální technologie eh, vyvolává eh, větší počet kybernetických útoků. Toto pomůže občanům eh, řídit tato rizika, ale vytváření spolehlivého trhu pojištění je třeba vytvořit standardizovaný rámec, který umožní sdílení dat a anonymizovaných dat, aby pojišťovatelé a zajišťovatelé mohli mm, mít adekvátní ceny a modely. Co se týče Unie kapitálových trhů, eh, strana poptávky, to by mělo být centrem naší pozornosti, aby střadatelé to mohli využívat kapitálových trhů. My pracujeme na um, ehm, PEPP a věříme, že členské státy by měly podporovat uh, doplňkové důchody. Uh, pak, eh, co se, co se týče eh, blueprintu pro PPE, tak to vytváří základ pro nová řešení. EOPA bude i nadále um, plnit svoji misi a brát na sebe nové odpovědnosti, zaměřovat se na priority dohledové konvergence a ochrany spotřebitele, které jste definovali. Abychom splnili vaše očekávání, potřebujeme adekvátní personální finanční zdroje. Jsem si jist, že můžeme počítat s vaší podporou. Pracujeme na EU, které chrání a která posiluje. My pracujeme na ekonomice, která eh, funguje pro občany. To je motem nové komise. Vážení poslanci, jsme připraveni odpovědět na vaše otázky. Thank you, Mr. Bernardino. Děkujeme, pane Bernardino. A Nyní má slovo pan Kampa. Děkuji, dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci eh, výboru EKON. Velice děkuji za pozvání. Jsem velmi poctěn, že zde eh, mohu eh, na tomto slyšení zastupovat Evropský bankovní orgán. Minulý rok zaznamenal mnohé změny, například náš přesun z Londýna do Paříže. Eh, mm, také jsme začali proces pro eh, nového výkonného ředitele našeho orgánu. Eh, také jsme měli volbu nového předsedy EBA. Přesto se posouváme eh, a eh, i nadále chceme plnit naše úkoly v nadcházejícím období. Evropský bankovní eh, sektor se dále rozvíjel. To byla podmínka pro růst, který by byl stabilní. Máme tady nižší rozptyl mezi bankami a ty banky, které to potřebovaly, vylepšily svou kapitálovou situaci. No, poměr nesplacených úvěrů eh, se snižoval eh, a eh, v posledních dvou letech jsme se o to tedy velmi snažili, ale přesto není prostor pro přílišnou spokojenost. Musíme pokračovat a ziskovost zůstává důležitou výzvou v celé EU. Máme tady vysoké náklady, a e, zvýšený potenciál znehodnocení e, v rámci sníženého tempa ekonomiky. Je tady úsilí o snižování e, nákladů a to by měla být priorita, stejně tak jako zvýšení efektivity a tak dále. Je potřeba lépe řešit rizikový management, technologickou transformaci a tak dále. Potřebujeme udržitelnější obchodní metody. Ehm, připravili jsme se na stres testy v roce 2020 eh, a ehm, Řešíme také kapitálovou přiměřenost. Zároveň jsme také začali úvahy o možném vylepšení stres testů eh, v dlouhodobém hledisku a eh, snažíme se posílit ty informace, které získáváme a zároveň snížit břemeno na banky a dohledovou část. Evropská komise eh, vlastně řeší provádění eh, dohody Bazilej 3. Tam se řeší různé slabiny v stávajícím rámci a je tam snaha eh, zachovat přiměřenou citlivost vůči riziku. Ehm, je tady potřeba eh, to vše dobře aplikovat, eh, tak aby eh, nebyla oslabená důvěryhodnost vůči evropskému regulačnímu rámci. Požadavky ohledně kapitálu je, je tady většinou něco, co vychází z mezinárodně aktivních bank a, a ukazuje se, že dlouhodobé zisky Eh, během stability eh, hmm, podléhají krátkodobým eh, rizikům. Nedávno bylo přijat balíček pro řízení rizik a brzy zveřejníme cestovní plány v několika oblastech, tak abychom byli plně transparentní a abychom se chovali zodpovědně. Snažíme se Eh, naše úkoly naplnit co nejrychleji. I nadále budeme usilovat eh, o vytváření rámce, který bude účelný, přiměřený a komplexní. EBA eh, e bude také hodnotit, tedy pod koordinací s ECB a dalšími institucemi, další kroky a chceme sbírat i nadále statistické údaje a také e, obezřetnostní data. Snažíme se, aby vše bylo efektivnější. Udržitelné financování a začlenění faktorů ESG bude důležitou součástí naší e, banky e, tak jak to požadují pokyny ohledně udělování úvěrů. Chceme usnadňovat práce bank ohledně strategii, eh, zprávy a řízení rizika. A nyní finanční inovace. Finanční produkty, různé business modely, to vše se velmi rychle vyvíjí a evropský rámec umožnil přijetí nových technologií, které přináší potenciál pro větší eh, efektivitu v oblasti zisku a zvýšení konkurenceschopnost. Ovšem je tady určité riziko pro eh, spotřebitele a nakonec i pro finanční stabilitu. EBA poskytla pokyny pro banky, tak aby posílili řízení a změnili rizika. A také jsme eh, eh, radili Evropské komisi ohledně eh, kyberbezpečnosti a, a také pokud jde o aktivit, aktiva. Tak, aby tady byla technologická neutralita, tak jsme vytvořili fintech znalostní centrum EBA, kde vlastně eh, snažíme tyto věci řešit a přijímat inovativní produkty. Revize ESA. Eh, v tuto chvíli tyto věci přijímáme v naší organizaci, snažíme se eh, respektovat diverzitu ve strukturách bank, usilujeme o přiměřenost zejména v oblasti ochrany spotřebitelů je to velmi přínosné. Snažíme se samozřejmě řešit výzvu financování teroristů. Víme, že tady nedávno byly takové případy a pokud jde o AML, tak tady máme nové pravomoce do určité míry a eh, je možné nyní monitorovat eh, postupy eh, národních dozorčích orgánů a tím vlastně přispíváme k pozitivním vlivům pro vnitřní trh, jednotný trh. Samozřejmě tady musíme věci velmi sledovat, tak abychom mohli včas přijmout příslušná opatření. Budeme tady mít výbor na nejvyšší úrovni, kde budou zástupci z členských států, tak abychom koordinovali naše aktivity tam, kde je to zapotřebí a abychom dokázali eh, v budoucnosti eventuálně přijmout určité změny, eh, tak abychom podpořili AML a CFT. Děkuji za tuto možnost eh, výměny názorů, za vaši podporu pro EBA a samozřejmě jsem k dispozici pro vaše otázky během tohoto zasedání i později. Děkuji, pane Kampa, a nyní má slovo pan Major. Omlouvám se, pokud jsem nevyslovila vaše jméno správně. Eh, eh. Určitě eh, vyslovujete lépe než já italsky, takže určitě je to velice blízké tomu, jak to vysvětluje. Velice vám děkuji za toto laskavé uvedení. Vážení členové Evropského parlamentu, jsem velice vděčen za tuto příležitost, abych stručně navštív, nastínil hlavní činnost ESMA za posledních 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že je tady nové legislativní období Evropského parlamentu, parlamentu, které začalo teprve před několika měsíci. Uvědomuji si, že pro mnohé z vás je to možná první setkání s ESMA. Proto bych chtěla začít tím, že stručně uvedu úlohu ESMA a jakou úlohu hrajeme na kapitálových trzích. ESMA byla zřízena v roce 2011 jakožto nezávislý orgán a posláním je zajišťovat ochranu investorů, řádně fungující finanční trhy a finanční stabilitu. To se dosahuje čtyřmi typy činností. Je to eh, jedno jednotná kniha pravidel, rulebook, konvergence dohledové činnosti, hodnocení rizik a také eh, přijímá dohled nad určitými infrastrukturami finančními trhy. Eh, první léta naší existence byla věnována tomu, abychom zajistili patřičnou implementaci regulatorních reform po krizi a pak jsme navýšili úsilí, abychom zajistili konsistentní dohled v celé Evropské unii, což také jasně zdůraznili eh, Gabriel a José Marien. Je třeba také podporovat projekt eh, vytvoření unie kapitálových trhů. Proto je důležité, abychom nejen definovali patřičný regulatorní rámec, ale abychom také zajistili, že ta pravidla se budou jednotným způsobem uplatňovat a dohledovat na národní úrovni. Teď bych chtěl uvést několik praktických příkladů za posledních 12 měsíců, jak chceme podporovat udržitelný růst kapitálových trhů Evropské unie a zároveň zajišťovat stabilitu a ochranu investorů. Za prvé, a Tady už o tom hovořili i Gabriel Jose Mariel. Pokud je o udržitelné finance ESMA, eh, vydala řadu eh, porad Evropské komisi ohledně toho, jak různí členové eh, účastníci trhu, investoři, kreditní agentury, jak by měli řešit faktory udržitelnosti ve své činnosti, tak, aby mohli úspěšně zvázat rizika takzvaného greenwashingu. Za třetí jsme finalizovali vypracovali tu jednotnou knihu pravidel, co se týče sekuritizace a repozitářů sekuritizace, což brzy bude pod přímým dohledem ESMA. Také jsme rozšířili funkce analýzy dat a rizik, což vedlo k tomu, že se vytvořila celá řada relevantních zpráv, které byly publikovány v minulém roce, což posiluje transparentnost v nejdůležitějších oblastech finančních trhů a je to ve prospěch eh, dohledových orgánů, politiků a veřejnosti vůbec. Díváme se dopředu a musíme si uvědomit, že pořád ještě musíme hodně dopracovat. Je třeba pořád cíleně pracovat a je třeba, aby tak jednala EU i národní legislátoři a ESMA bude vždycky pomáhat. To jsou oblasti obecně malé, po, malá účast malo, malých drobných investorů SME domácností. Je důležité, aby domácnosti měly lepší výnosnost se spoření, proto musí investovat na kapitálových trzích krizí. A abychom podpořili změnu, musíme snížit relativně vysoké náklady na investiční produkty, které jsou nabízeny a to potvrdila studie ESMA, která byla publikována v tomto roce. A zase je tady větší úloha kapitálových trhů pro evropské malé a střední podniky, tak aby se zvýšila dostupnost financí pro inovativní činnost a aby se snížila úroveň zadluženosti malých a středních podniků. Myslím si, že budeme moci diskutovat potenciální iniciativy, iniciativy v tomto ohledu. Druhá věc, eh, které, na kterou chtěl dnes upozornit, je implementace eh, implementační status dvou velice důležitých zákonů Evropské unie, což bylo dohodnuto s vaší velkou pomocí. Je to eh, ESMA Erbiu a, a, a, a tě, dva, jedna, dva. Chtěl bych zdůraznit, že je velice důležité, že ESMA tady dostala další odpovědnost a úkoly. Týká se to i konvergence, i dohledu, tak, aby bylo možné potvrdit CMU projekt, ale aby také finanční trhy v Evropské unii měly nástroje, které jsou důležité vzhledem k tomu, že eh, Spojené království odchází z Unie. Chtěl bych vás informovat, že implementace obou nařízení eh, běží a proto očekáváme ESMA eh, v roce 2020 už upgradeovanou a že tady budou ještě efektivní nástroje pro dohled nad konvergencí, nad ochranou investoří, že tady budou nové výbory i pro proporcionalitu a bylo pozměněné řízení. Také velice usilovně pracujeme na tom, abychom abychom zajistili, že tady budou včas příslušné zdroje pro ESMO, aby mohla zahajovat nové mangáty, co se týče CCP v rámci AMM, eh, eh, a to se týká také těch některých třetí zemí. Spolupracujeme a budeme spolupracovat s tímto výborem, pokud jde o jmenování předsedů a nezávislých členů nových do, do, dozorového výboru CCP, což AMM 2.2 předpokládá. Já jsem už stručně zmínil Brexit a teď bych chtěl zmínit v několika slovech, jaký dopad to bude mít na práci ESMA a v šířím na kapitálové trhu. USMA usilovně pracuje na preparatorních opatření na Brexit a vzhledem díky vynikajícím spolupráci mezi ESMA a mezi národními příslušnými orgány jsme i připraveni na odchod bez dohody. Chtěl bych připomenout se vzhledem k Brexitu a k tím, že účastníci eh, se Spojeného království se přelokují jinam. Eh, máme teď novou práci nad konvergenci a máme tady ESMA Supervisory koordinační síť, která se vy vyvíjela eh, na v, v různých eh, relokací. Ty, takhle předpokládá se relokace z eh, Spojeného království. Vážení členové Evropského parlamentu, nakonec bych chtěl zdůraznit, jak důležité je, aby pokračovala dobrá spolupráce mezi ESMA, Evropským parlamentem a konkrétně tímto výborem. Od roku 2011 pracovníci ESMA a já osobně jsme si velice cenili interakcí s členy tohoto výboru a také ESMA ocenila oceňuje mnoho příležitostí, aby mohla předkládat svoje názory k důležitým věcem posuzovaným těmto výbory. Já velice eh, doufám, že i v novém složení Ekon eh, a ESMA budou nadále eh, konstruktivním způsobem spolupracovat v novém legislativním období. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Já vám mnohokrát děkuji a teď zahajujeme diskusy. Obvykle tady, budou tady obvykle zase pětiminutové sloty, vždycky dvě minuty na otázky, na odpovědi a proto jenom bych vás prosila, abyste se ptali eh, úsporným způsobem. Můžete se ptát kohokoliv ze tří pánů, proto prosím vždycky uveďte, komu směřujete svou otázku. Za EPP paní Hybner. Eh, děkuji. Eh, já velice... Já už dlouho mm, spolupracuji s Baroky, tedy s panem Majerem a proto bych vám chtěla poděkovat za spolupráci a doufám, že fi- finalizujete celý ten proces. Hm, proto položím otázku panu Bernardinovi, které, se kterým jsem neměla příležitost spolupracovat. A chci se zeptat na konkurenceschopnost našeho pojišťovnictví, protože my často slyšíme od zástupců evropských pojišťoven, že globálně náš pojistný sektor byl býval jedničkou, velmi konkurenční, se schopný, ale už není. Ázie je jedničkou, USA e, eh, nás dohnali. Doufám, že to není pravda, ale to čteme tedy v prohlášení různých zástupců pojišťoven. Také Evropský parlament v posledních letech um, otevřel otázku schopnosti našich pojišťoven konkurovat mezinárodně eh, s firm, společnostmi z jiných eh, jurisdikcí, s jiným dohledovým režimem, regulačním režimem. Vy jste také navrhl uh, Insolvency 2 revizi. Můžete se vyjádřit k, k dopadu vašeho návrhu na konkurenceschopnost evropských pojišťoven v globálním kontextu? prosím. Děkuji za otázku. Samozřejmě eh, rád s vámi budu eh, diskutovat. Dovolte, abych řekl několik slov ke konkurenceschopnosti. Já myslím, že eh, pojištění je jedna z mála oblastí ekonomiky, kde evropské společnosti mají důležitou roli mezinárodně. Je samozřejmě pravda, že azijské skupiny rostou ale rostou především v Ázii, protože tam je explozivní populace i biznis. Takže ta čísla jsou tam významná v pojišťovnictví. Evropské pojišťovny také díky změnám eh, Solvency 2, dobré hm, praxe řízení rizika, eh, tak tam je hm, silná konkurenční hm, pozice mezinárodně. My chceme zajistit, aby mezinárodně ehm, také tam byly standardy v eh, poj, pojišťovnictví, to jsme, to jsme byli svědky i bankovnictví, ehm, tedy ehm, vývoj mezinárodních kapitálových standardů, které srovná podmínky mezinárodně v tom smyslu, že nebudou velké změny co do kapitálových požadavků, pokud skupiny budou mít vlastní holdingové skupiny v eh, Evropě, v Ázii eh, nebo v USA. Za eh, dva týdny budeme mít více informací o těchto kapitálových standardech mezinárodních, které podporujeme. Revize insolvenci 2 dovolte, abych vám řekl trošičku více, jak to vypadá. Tak v podstatě jsme dokončili první fázi procesu Dostali jsme ehm, výzvu Evropské komise, analyzovali jsme technické aspekty ve všech těchto oblastech, zveřejnili jsme již konzultační dokumenty v červenci a teď koncem září a podrobné, technické, ale transparentní, eh, tedy s spoustou možností, ale také s technickým odůvodněním. Nyní začínáme druhou část procesu se na to díváme holisticky, na všechny tyto oblasti, jak jsem řekl, jsou tady eh, dvě věci, které jsou jasné. Jednak nízké úroky a negativní výnosy, což se musí um, lépe mm, zohlednit v insolvenci 2. Stávající um, podmínky nereflektují negativní výnosy, to víme. A to je třeba při, upravit. Dále záměr EOPA je, aby ten návrh měl vyvážený dopad. Nemyslíme si, že je tady potřeba většího kapitálu, nebo že ten sektor by měl příliš mnoho kapitálu. Chceme navrhnout opatření, které budou rovnovážná. Další fáze tedy se bude týkat tohoto. Příští rok prvním čtvrtletí bude holistické hodnocení dopadů všech na teda eh, opatření společně a uvidíme, bychom dostali něco, co bude vyvážené, protože věřím, že ten sektor je eh, tady na tom dobře. Pan Fernandez za SMD. Já budu mluvit španělsky. Ve, vašich, eh, ve vaší úvodní poznámce jste mluvil o potřebě eh, přiměřenosti kontextu ESMA. Pokud jsem tomu správně rozuměl. Mnoho argumentů ve prospěch přiměřenosti obecně mohu akceptovat. Často jsou to možnosti mm, jak eh, zajistit tedy eh, mezery v regulaci. Jaká bude mise tohoto výboru přiměřenosti? Vy jste to předložil jako eh, téma práce, práce pro příští měsíce. Jaká bude tedy mise? A to se týká, další věc se týká mm, mezer mm, v implementaci mm, stávajícího dohledu. Vy jste mluvil o potřebě zlepšit konvergenci na úrovni dohledu v členských zemích a vzhledem k eh, relevantnosti tohoto především v kontextu Brexitu příští roce chce, chci zeptat na následující. Jak vážné je ten rozdíl aplikace v jednotlivých členských zemích? Ve zprávě, kterou jste prezentoval, mluvíte o různých scénářích MIFID, různé možnosti mm, mm, toho, jak ten dohled vytváří teritoriální mezery, jak závažný je to problém, že je tady nedostatečná konvergence pro účely dohledu. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Já chci začít tím posledním bodem riziko regulační konkurence a především v kontextu Brexitu. Vzhledem k tomu, že v EU máme integrovaný kapitálový trh, ale 28 různých vstupů na stejný kapitálový trh, tak je tady riziko regulační konkurence, protože přes jednoho regulátora dostanete přístup k celému evropskému kapitálovému trhu. Otázka je, do jaké míry národní regulátoři řeší to, že produkt, který se mm, prodává přes hranice, může mít důsledky v jiných částech Evropy, tak zda je tedy e, ten regulátor bere v úvahu. To se týká i vytvoření příslušných orgánů. Eh, v eh, minulé zprávě byla regulační konkurence jedno z témat, především u Brexitu. Protože mm, účastníci britského trhu se eh, lokalizují do EU27, aby měli přístup, posuzují tedy regulace v jednotlivých státech, zda aplikují stejné standardy v Evropě a tady vidíme kde vidíme jasnou pobídku, je, že britští účastníci trhu chtějí zachovat své aktivity v Británii, ale zájem Evropské 27 je, aby subjekty tedy v EU27 mohly skutečně být e, příslušné regulační a řídící orgány zodpovědný za daný subjekt. Jak to řešíme, jak jsme to řešili, dohoda s radami, mm, jak to tedy dostat na evropskou úroveň, projednávat s ESMA, jaký bude minimální podíl v EU27. A tady jsme požádali, eh, aby to národní regulátor vzal v úvahu, také jsme se dohodli na eh, peer review příští rok, abychom posoudili, jak ty eh, lokace proběhly. Co se týče přiměřenosti, tak to, to je tedy to se odráží nové požadavky ESA. Není to jenom ESMA tedy a, a EIOPA. E, my projednáváme přesný formát tohoto výboru, jak já to vidím. Tento výbor by se měl e, zabývat tím, do jaké míry ta přiměřenost byla úspěšně vzata v úvahu, protože teď, když děláme technické standardy, tak se musíme podívat na analýzu nákladů a přínosů. Současně přiměřenost by neměla být argumentem, jak snižovat standardy, ale zajištění toho, že když nějaká aktivitu dělá menší subjekt, tak aby to bylo zohledněno, ale současně existovaly rovné podmínky mezi většími a menšími subjekty. Thank you. Now for Renew, uh, Mr. Děkuji, pan Garikáno. Renew. Děkuji. Paní předsedkyně, mám dva dotazy na pana Kampa. Pro nás je velmi znepokojivá situace, pokud jde o potírání praní špinavých peněz. Ve svém vystoupení jste uvedl, že EBA disponuje pouze malými personálními zdroji pro tento účel. Když byl pan Dombrovský potvrzen ve své funkci, tak jsme ho požádali, aby se zavázal vytvořit novou agenturu, tak aby byly vytvořeny potřebné kapacity. Teď se ovšem zdá, že rada plánuje agenturu, která by byla nezávislá a která by měla potírat eh, praní špinavých peněz. Byla by to nová agentura, která by měla přímé kompetence v oblasti členské, eh, finanční situace v členských státech. Jak se k tomu stavíte a jak vnímáte nespytnost vytvořit eh, novou agenturu? A jak by mohla tato nová agentura vypadat? jak by měla být eh, nastavena její struktura, tak aby zapadala do celého systému. Potom další dotaz. To se týká principu otočných dveří, tedy to, že se střídá generální ředitel. To je něco, co v nás vyvolává velké obavy, to si jistě dovedete představit. Přáli bychom si vědět, jak lze zabránit očividným eh, konfliktům ze střetům zájmu. My si myslíme, že to rozhodnutí, které tam padlo, je eh, chybné. A my bychom měli vyjasnit naši pozici. Myslím si, že bychom se měli bránit eh, společným zasedáním s panem Farkas. Přál bych si, aby náš výbor přijal takové stanovisko. Je sice dobré, že bude docházet k výměně, ovšem nemělo by docházet ke střetu zájmu a v tomto případě k němu dochází a proto bychom měli proti tomu něco podniknout. Jak se k tomu stavíte vy? Eh, děkujeme. Děkuji za dotazy. Pokud jde o nařízení EMA v EU a e, jak se k tomu stavíme, tak my jsme v září, e, pardon, v, zá, ano, v září jsme měli e, setkání, na kterém jsem vyjadřoval naše názory a nařízení AML v EU vychází ze příslušné směrnice. Je tady mnoho ovšem prostoru pro to, jak to bude interpretováno v jednotlivých státech Evropské unie a to efektivní provádění směrnice se velmi liší stát od státu a samozřejmě je obtížné to efekt, nebo je to i složité ohledně koordinace a já jsem velmi rád, eh, že tady předkládáte návrh nové komise. Zdá se, že komise k tomu přihlíží a členské státy také a to nás těší. Pokud jde o eh, vhodný postup, tak tady samozřejmě se dá postupovat různě. Nejprve by bylo dobré eh, sjednotit přístup to znamená začít z poměrně tedy jednotného nařízení a je potřeba Eh, ve směrnici mít více pokynů a možná by mm, se to blížilo spíše nařízení. Dále by bylo dobré mít homogenní orgán, který by dohlížel na prosazování v členských státech, aby to bylo opravdu efektivní. Eh, dále pokud jde o tu agenturu, tak já si myslím, že tady jsou různé postupy, pokud jde o tady eh, společné dohledové postupy, eh, společné prosazování eh, v různých členských státech a tak dále. A když se zamyslíme nad tímto procesem, tak já si myslím, že čím více se blížíme k tomu závěru, tedy k tomu prosazování, tím je to složitější, protože tady to vždy vychází z místní spolupráce, je tam, jsou tam místní postupy, místní orgány, takže tady sjednotit přístup na evropské úrovni je opravdu složité. A mít více společného dohledu, norem a hodnocení, tak eh, tedy čím, čím více bychom k tomu se přiblížili, tak tím by to bylo pozitivnější. Eh, pokud je o výkonu ředitelku a to prohlášení, že opouští EBA, jak jsem uvedl, tady je samozřejmě je zřejmý střed zájmu to jsme říkali od počátku, kdy říkal, že se chopí této eh, funkce. Eh, měli jsme i výbor eh, dozorců a tam jsme hovořili o třech oblastech restrikcí od okamžiku, kdy oznámil své rozhodnutí, tak byl vyloučen z určitých jednání a také jsme tam to omezili Eh, tedy tu dobu, kdy může eh, nastoupit do té nové funkce. Bude to až v únoru, protože oznámil své rozhodnutí v srpnu. Nesmí už kontaktovat nikoho v EBA k, žádné, mm, k, k žádným otázkám odborným, politickým eh, do konce ledna 2022. A 18 měsíců nesmí spolupracovat s ATME, s žádnými členy ATME. Ehm, pokud jde o prosaditelnost, tak já jsem rád, že to tady zmiňujete. Samozřejmě naše možnost to prosazovat pravidla je efektivnější v, u těch dvou prvních bodů. Už se samozřejmě účastní práce v rámci EPA, i pokud jde o naše politiky, tak tam prostě zajistíme, aby tady nebyl žádný um, kontakt pana Farkase s personálem EBA. Tam by to zasahovalo do střetu zájmu našeho, uh, našich zaměstnanců. A dále jsme také zveřejnili eh, ta omezení, kterým podléhá, je tam těch 18 měsíců, kdy nesmí eh, aktivně fungovat eh, v souvislosti s žádnou veřejnou složkou v rámci dvou let. Takže pokud by se pustil do nějaké takové aktivity, tak by měl vědět, že mm, my to sledujeme a budeme to řešit. Takže tady, tady zkrátka budeme aplikovat eh, to, co si přeje Evropský parlament a i další instituce. Děkujeme za toto vyjasnění a pan Jacqueline se zelení. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se dotázat pana Bernardino, především jakožto předsedy společného výboru. Na základě vašich zkušeností a také vaší prezentace, kde jste zmínil potřebu aby tady byla konvergence dohledu a regulatorních opatření. Týká se to pojišťovnictví, ale evidentně i ostatních. Například váš kolega zmiňoval také regulatorní a dohledovou konkurenci jako problém. Já to vím ze zkušeností naší země. Je tedy článek několik Eh, alka autorů, která se týkala mezinárodních vypořádání a je tady několik možných eh, modelů mezinárodních eh, v finančním sektoru. A to vlastně svědčí o tom, že je tady velká ne, heterogenita i v dohledové architektuře v Evropské unii a na světě vůbec. Na základě vašich zkušeností a zkušeností možná i vašich kolegů, co si myslíte? Například pan Dombrovský naznačil během slyšení, že komise je pro takzvaný Twin Peaks eh, eh, model. O tom také hovořili někteří autoři ve studii asi před dvěma lety, ale je tady možný střed zájmů. O tom jsme už do jisté míry hovořili. Pak jsou tady zapotřebí různé typy kvalifikací pro dohled nad prováděním finančních služeb a dohledem nad obezřetností. Je tady tedy mnoho otázek a nemůžeme mít efektivní jednotný trh bez eh, eh, homogenní a efektivní dohledové struktury a systému. Co vy si myslíte? Eh, přikláníte se k některému z modelů? Three peaks, peaks model by to možná tedy bylo, protože i finanční zločinnost a ML, to je také velice důležité. Možná, že bychom měli uvažovat i za rámec čtyř modelů, které v té uvedené práci jsou popsány. Samozřejmě, že to je velice důležitá otázka, zajímavá otázka ohledně dohledové architektury. Já mohu říct, co si osobně myslím já na základě zkušenosti zkušeností, protože už řadu let pracuji v dohledu v naší zemi a máme tady určitý model. A teďko určitě se na to dívám z evropské perspektivy. Já jsem věru přesvědčen, že neexistuje model, který by se dal eh, zdůraznit jako prioritní ohledně eh, eh, jiných. Když se podíváme na různé krize a ve finančním sektoru, nebyl žádný model, který by odalal ve všech krizích ve finančním sektoru. Různé země při různých příležitostech uplatňovaly různé modely, které buď skutečně se hodily pro ty okolnosti, anebo naopak nedokázaly zachytit všechny problémy. Upřímně řečeno, já si tedy nemyslím, že by existoval jeden model, který bychom mohli pokládat za základní, který by byl lepší než ostatní. Jak mně se to jeví, a myslím si, že to je věc opravdu důležitá, že je třeba zajistit, aby bez ohledu na model, aby tady byly určité základní prvky, které budou součástí dohledové architektury v různých zemích. Navazuje na to, co jste zmiňoval ohledně rozdílu mezi eh, dohledem na, eh, obezřetnosti a vedením biznisu. Eh, podle mých zkušeností samozřejmě jsou rozdíly v tom, jak se v praxi provádí dozor nad obezřetností. Vidíme to v pojišťovnictví, v důchodech, jsou tedy rozdíl a samozřejmě, že my jsme podaleko společnější, ale pokud je o dohled nad provádění biznesu, tady ty rozdíly jsou ještě větší. A myslím si, že tomu jako Evropa bychom měli věnovat větší pozornost, konkrétněji, protože také v posledních letech jsme eh, měli tady celou řadu legislativních aktů na evropské úrovni. Snaží se o lepší ochranu spotřebitelů, dohled nad podnikáním, nad způsobem podnikání conduct of business. My v Evropě, my jsme moc dobří v tom, jak umíme dělat regulace, předpisy. Ano, v tom se dovedeme angažovat a samozřejmě dělají to dohromady rada, parlament, komise, národní orgány, stakeholdři, ale myslím, že už nám tak moc nejde, jak se to potom prosazuje a implementuje existuje a je celá řada oblastí, například AML, tedy praní špinavých peněz. Myslím si, že se tedy musíme více snažit o lepší implementaci legislativy po celé Evropě. Je třeba, aby tady byl konzistentní, konvergentnější dohled a také vedení biznesu je vedení, způsob vedení podnikání je důležité, conduct of business, protože to je to, co občané věru skutečně vidí, to se jich dotýká. To jsou ty produkty, které kupují. Eh, to je otázka i etických prvků v procesu prodeje a podobně. To si myslím, je to nejdůležitější, na co bych se zaměřil. Určitě by bylo dobré, aby k tomu byl evropský přístup, než abychom se snažili eh, o jednotnou, jenom úplně jednotnou architekturu. Ano, děkuji. A nyní za ID Antonio Rinaldi, prosím. Děkuji, eh, paní předsedající, paní předsedkyně. Já budu mluvit italsky. A já eh, se chci hlavně zeptat pana Kampy. Eh, vidíme, že je tady značná diskriminace vůči komerčním bankám v Evropské unii, byť ty právě podporují eh, reálnou ekonomiku a podá, pro, pomáhají produkčnímu systému ve prospěch těch, eh, které se zabývají finančních transakcí, pod nimiž neleží komerční operace. Ale nicméně jsou vystaveny tyto banky obrovským rizikům a nejsou, pokud by nebyl tady patřičný dohled, mohlo by to podkopat celý bankovní systém. A možná, že opravdu jsou tady hodně velká rizika, před nimiž stojí mnohé bankovní instituce v Evropě a ta rizika už tady existují celou řadu let, protože tady jsou velice složitá teď finanční aktiva, deriváty a podobně. To je tedy ta úroveň 3. A plus jsou a e, čili slyšeli jsme už o CCP a o, o, o snaze dále e, regulovat bankovní. Máme tady nařízení 508 ve světle toho všeho, nemyslíte si, že EBA by měla vypracovat doporučení ohledně konkrétní metodologie, jak tato rizika snižovat? Protože ty, ta rizika mohou být systémová, protože se to týká eh, velkých, hodně velkých evropských bank. A bylo by hodně důležité si ověřit za kapitál, eh, který eh, údajně tyto instituce mají jakožto rezervy, zda opravdu je dostatečný k tomu, aby absorboval eventuální dopady systémového stresu. Já velice lituji toho, že tady eh, že tady nejsou jednotná pravidla, jak řešit půjčky, které se nesplácejí a jak řešit komplexní složitá rizika, protože teď vlastně banky sami si to musí propočítávat sami. A ještě je tady také obrovské riziko nebezpečí střetu zájmu. A pokud jde o technické regulatorní standardy eh, v ohledně softwaru, pak eh, jak se na to dívá EBA v rámci článku 37 nařízení o mm, eh, kapitálových požadavcích. Termín je tedy červen 2020, proto si myslím, že ta záležitost už je velmi Eh, aktuální, protože se to bude týkat evropských bank a mohli by se dostat do nevýhodného postavení vůči americkým bankám nebo jiným nefinančním institucím, které nebudou těmito pravidly vázány. Děkuji. Děkuji. Dovolte, abych tedy um, začal o problému velkých institucí a tržního rizika. Jak víte, tak Um, dnešní regulace pro velké instituce, tak které jsou již systémové um, hlediska podle um, legislativy, podle globálních systemických bufferů pro významné instituce na národní úrovni, které se uplatňují. Takže kategorizace velkých eh, komplexních institucí, které jsou předmětem celkových pravidel, plus mm, buffery eh, vzhledem k systémovému významu. Tržní riziko. Tady na tom se od roku 2012 odvedla spousta práce, aby bylo snížena expozice bank, převody na CCB a dalších, nové nařízení Bazil 3. My na konci tohoto měsíce dostaneme jejich doporučení, které by se mělo být aplikovat všude. Dopad tohoto nařízení je významný na velké systémové banky, zvyšuje kapitálové požadavky na 2%. Takže toto jsou opatření MBL. E já jsem řekl, že banky snižují MBL v posledních letech 50%, ale to, to bude pokračovat především v některých zemích, kde MBL úroveň je poměrně vysoká pro v případě stabilní situace. Pak je tady eh, akční plán rady. Teď je, je, je, probíhají konzultace, eh, doporučení o non-origination, jak tedy zohlednit e, toto, jak se mm, vyhnout budoucímu BL. Pak eh, regulační, my máme regulační eh, mandát. Ehm, toto posuzovat, kde se říká, že mm, jaká je možný dopad rezoluce nebo likvidace subjektu. My na tom pracujeme, už jsme dělali konzultaci, žádali jsme o data bank, Eh, teď nyní spolupracujeme bilaterálně s velkými bankami, eh, jak lépe interpretovat data, abychom měli kategorizaci a přišli s technickými standardy, které budou odpovídat mandátu v legislativním, abychom měli nějakou hodnotu sobre um, eh, pro prudenční účely. Děkuji. Než dám slovo panu Eppingovi z EKR, chci připomenout, že máme a méně než 10 minut a ještě 10 uh, eh, účastníků. A ještě máme čas. Tak to jsem se lekla, pardon. Pan Redkin. Tak já se tedy nebudu mm, děsit a budu mluvit holandsky, abych položil otázku panu Majonovi, takže budu mluvit rodným jazykem. Pane Major, já jsem um, četl s vámi tedy rozhovor ve finančním uh, deníku nizozemském, uh, kdy uh, říkáte, že Eh, akci a další finanční nástroje do toho nepadají. Eh, nespadají, jsou eh, problém, to může tedy mm, ohrozit stabilitu finančního systému. Já napsal Neil Woodford a mm, uvedl, že mm, se vytvořilo velké množství problémů v Británii a trh je mnoho milionů euro je tady politika EKB, ECB, která ovlivňuje investory v důsledku nízkých úrokových sazeb, tedy více riskují. Moje otázka na vás. Můžete nám říci hodnocení eh, míry rizika finančního systému, který, které vyplývá z investic, jež se, eh, s kterými se špatně obchoduje a jaká Konkrétní mm, pravidla by měla přijímat ESMA, aby všechny dohledové orgány mohly provádět stejné kontroly, především co se týče fondů, které jsou investovány do těchto obtížných um, věcí. Problém je, že toto je důsledkem Eh, politiky ECB. Je to tedy eh, přichází to z ECB, jsou to možné tedy hm, toxické produkty, které by mohly hm, eh, poškodit celý finanční systém. Hm, pane major, myslíte si, že vy jako dohledový orgán, že má, máte tedy zajistit aby systém fungoval. Myslíte si, že je důležité, aby se mm, příslušné orgány zaměřovaly na možné katastrofické důsledky těchto politik? A děkuji, pane Pěnky, je skvělé, že jste se zeptal holandsky. Pokud vám to nevadí, tak vám odpovím anglicky. ESMA pravidelně poukazuje na rizika Eh, nízkých úrokových sazeb. Protože v tomto prostředí je tendence investorů hledat výnosy, což vidíme v sektoru v řízení aktiv, že eh, tedy fondy hledají produkty, které přináší větší výnos. Například více eh, s větším pákovým efektem nebo méně likvidní aktiva Otázka je tedy, jaký byl výsledek tohoto, mm, těchto nízkých úroků už de, dekádu. Jaký byl dopad na sektor řízení aktiv? Jeho velikost se zdvojnásobila, takže se stal důležitým tou součástí finančního systému. Otázka je, jaké byly dopady nízkých úrokových sazeb. Hledání tedy výnosů, likvidita, mm, těchto fondů. Například fond Research má povinnost um, vyplácet investoři, pokud žád, to, požádají. Jsme si vědomi tohoto rizika. My jsme pracovali velice intenzivně na nástrojích, které budou řešit toto riziko zajištění větší transparentnosti, to je první fáze, kdy jsme zveřejnili zprávu, která ukazuje, že likvidita portfolí těchto manažerů aktiv ehm, tam je, jak rychle tedy mohou být vyplaceni, ehm, jak rychle je tedy se musí likvidovat ty investice. Jak vidíte u těch fondů, tak největší riziko je u nemovitostních fondů a taky fond, fondu fondů. Takže transparentnost, jedna vě, odpověď, druhá legislativa eh, z vaší strany, zátěžové testy, které se stávají součástí managementu aktiv, eh, tedy zátěžové testy eh, rizika likvidity se staly povinností pro alternativní investiční fondy manažery. Vydáváme doporučení pro a Eh, alternativní investiční fondy a používáme takzvanou ne, mm, asimilace zátěží, kdy o, o, o, mm, fondy obligací mohou mít problémy, ale eh, problém, ale fondy s mm, vysokými, s s vysokými výnosy mohou mít problémy těchto testů. Eh, role um, orgánů měnové politiky, tady bych specificky řekl, že samozřejmě měnové orgány sehrávají důležitou roli v eh, prostředí nízkých úroků, ale musíme si uvědomit, že to není jenom mm, řízeno měnovou politikou. Měnové orgány reagují na vývoj ve společnosti, jako stárnutí a další faktory, které určují tyto toto mm, prostředí nízkých úroků než politiky měnových orgánů. Pan Gus. No, za GUE. Sr. Campa, eh, eu queria voltar à questão. Já budu mluvit portugalsky, pan Kampa. Pane Kampa, mě by zajímalo, Ehm, mm, byste se vyjádřil panu Farkasovi a ukončení ehm, jeho funkce. Jedna věc je tady zjevná. Toto je střed zájmu a mě by zajímalo, proč bankovní dohledový orgán nad toto vůbec, toto vůbec umožnil, proč to vůbec schválil, protože ty podmínky, které jste stanovil vy sám, nejsou zřejmé pro občany. Občané si myslí, že to je překážka, protože to vytváří rizika, které z tohoto střetu zájmu vyplývají. A pak není možné se i hned obrátit na EBA, ale to je nedůsledné, protože pokud není možné získat informace, které um, získal um, během osmileté činnosti, kromě toho tam byly kontakty, které získala, to se nedá věřit. Jak tedy tyto jednotlivé orgány mohly získat přístup k těmto dokumentům, které pan Farkas má ve své nové funkci. Neměli bychom být naivní, že jeho práce bude v bezprostředním styku s tou prací, kterou dělal předtím. Tady jde především o nezávislost na veřejných orgánech. To je třeba zdůraznit. Ale vy to, to nezdůrazňujete, tuto nezávislost na soukromých zájmech. Mě by zajímalo, co vás přimělo k tomu, abyste učinil takovéto rozhodnutí, proč Eva nerozhodla tak, aby zakázala přestup pana Farkase. Eh, a by to něko, na několik let zablokovala, pane Kampa. Děkuji, děkuji za vaši otázku. Není pochyb o tom, to jsme identifikovali od začátku, že nová role pana mm, je střetem zájmů. To hm, ho jsme si vědomi my, EBA, a tedy většina eh, společnosti, otázka, co s tímto střetem zájmu. My jsme se řídili služebním řádem Evropské unie, což musíme dělat ze zákona. A tam eh, z principu se říká, že po odchodu z úřadu každý zaměstnanec musí informovat o své činnosti během příštích 24 měsíců. Takže po 24 měsících žádný eh, zaměstnanec EU nemá povinnost nic hlásit o svém dalším zaměstnáním. Takže po 24 měsících není střed zájmu podle služebního řádu. Takže vzali jsme tedy tento princip a pak jsme šli zpátky. Za EBA Eh, těch 24 měsíců od odchodu, což je 6 měsíců po té, co eh, přestal přijímat politická rozhodnutí, protože on eh, byl ještě zaměstnanec, aniž by tam pracoval. Takže vlastně 30 měsíců. Pro další věci to bylo 18 měsíců, pro těch 6 měsíců to bylo těch 24 měsíců podle služebního řádu. Co se týče uplatnitelnosti, vynutitelnosti těch pravidel, je pravdou, že schopnost je vynutit, jak jsem řekl panu Gerkanovi, je jiná z hlediska EBA. Mm, co se týče kontaktování personálu EBA, my dáváme, eh, ukládáme povinnost všem zaměstnancům, aby nekomunikovali s panem Farkasem 18 měsíců po odchodu. Pokud by se je pokusil kontaktovat, měli by to oznámit. Třetí strany, eh, kdo je zodpovědný především, je pan Farkas. Eh, je tedy, pokud máme signály, že toto není respektováno, tak to se to snažíme s, s, řešit. Vy jste se zeptali přímo, proč jsme nemohli požádat, aby mm, nepřijal toto práci. Je tady základní právo. Um, um, že nemůžeme tedy zabránit někomu, aby neodcházel, ale můžeme omezit aktivity tohoto člověka, které jsou ve střetu zájmu. Ale jsou činnosti, který, které může dělat. A pokud dělá tyto činnosti, tak to nemůžeme nijak omezovat. Toto je samozřejmě něco jiného, než bývalý ředitel SCA. Mm, protože um, mandát exekutivního ředitele končí po pěti letech a pak tam není žádná kompenzace po jeho odchodu. Takže pak má nulové příjmy, pokud se nenajdou jinou práci, což je důležité. Především, když mluvíme eh, o personálu EU, kteří nemusí tedy eh, informovat o nové práci nebo odcházejí do důchodu. Takže toto jsou věci, které jsme brali v úvahu, když jsme rozhodovali. Děkuji a nyní za EPP Stefan Berger. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dotaz na pana Kampa. V uplynulém měsíci Evropský bankovní dohled hovořil a varoval před novou plánovanou facebookovou měnou Libra a hovořili o tom, že vydávání kryptoměn je v pouhé výhradní zodpovědnosti centrálních bank a států. Navrhuje regulování kryptoměn na evropské úrovni. Já si myslím, že na tom se tady jistě všichni shodneme a podpoříme to. A můj dotaz by zněl, do jaké míry Evropské dohledové finanční orgány jsou vůbec připraveni na takové projekty, jako je Libra, aby mohly regulačně zasáhnout. A potom druhý dotaz. Bylo by vůbec správnou strategií regulovat a zareagovat tímto způsobem na takové projekty? Nebylo by dobrým nápadem aby Evropská centrální banka něco takového udělala sama a e, připravila něco v tom duchu? To je tedy můj dotaz. E, děkuji za dotaz k té kryptoměně Libra a obecně ke kryptoměnám. Je to velice důležitá otázka, bylo to velmi dobře nadneseno. Já si myslím, eh, že eh, my jsme vydali doporučení pro Evropskou komisi, aby eh, učinila kroky v této oblasti kryptoměn a byl tady potenciál, že mnohé nástroje, které se objevovaly na trhu, možná tedy nebudou identifikovány jsou, nebo postihnuty současným eh, nařízením nebo tady hm, regulací. Eh, tam některá aktiva eh, budou spadat pod eh, nařízení o platbách, anebo to budou považovány za investiční produkt a budou eh, spadat pod nařízení MIFID a další jiná nařízení. Všechna tato aktiva velmi často mají prvky, které nespadají do těch příslušných kategorií a to platí i pro Libra, i a, a, Eh, to řešila i zpráva G7, eh, G7 k otázce Libra a k tomu, že je třeba ty věci lépe definovat eh, a také to bylo v otázkách, které Evropská komise zaslat té asociaci, která vydává Libra, tak aby bylo možné lépe definovat, eh, co to vlastně vůbec ta Libra je. Takže tady je potřeba být jednoznačnější, tak abychom pochopili, jaké nástroje se vztahují k jakým produktům, tak abychom měli přiměřené nařízení ke všem eh, produktům, příslušné regulace. A pan Dombrovský, ten eh, hovořil o tom, že se to bude hodnotit pokud možno v těch eh, nových nařízeních, eh, ale vlastně by tady měly být i nové regulace, aby se zabývaly právě těmito kryptoměnami. Ono je to samozřejmě velmi široká otázka. Tady jde o efektivitu měnových politik, je, otázka, je to otázka centrálních bank a tak dále, takže um, ono to jaksi přesahuje ten rámec. SND, pan Poltank, děkuji pane Kampa. Eh, Evropský parlament i mimo tedy Evropský parlament se tady velmi reaguje na ten systém těch otočných dveří. Ono se to netýká pouze panu Farkasovi, Farkase a EBA. Ono to zkrátka vysílá signál, že pokud jste Eh, přátelský k tomu příslušnému odvětví, tak dostanete dobré místo a eh, vlastně to eh, vysílá takové neblahé pobídky. A pokud jde o ty restrikce, tak vy se to snažíte, jak říkáte, omezit tu možnost toho střetu záměru. Ovšem, je to dostatečně důvěryhodné? když tady třeba změníte nějaké finanční práva, tedy že pan Farkas nebude mm, řešit takové věci, jako je Bazilej 3, PSR. E Eh, a tak dále. Eh, ale eh, mě tady nenapadá žádný takový případ, který by vůbec v té souvislosti připadal v úvahu. Můžete vyjmenovat nějakou klíčovou složku, na které pan Farkas vůbec nepracoval? A dále tam v tom dopise také hovoříte o změně nějakých finančních záležitostí. A, a on měl přece primární zodpovědnost za to, eh, že ty věci budou eh, řádně prováděny, to znamená, on to bude eh, monitorovat, zda to bude dodržovat nebo ne, tak jak je to, prosím vás, potom možno považovat za důvěryhodné? Já si myslím, že není možné předpokládat, že on zkrátka bude v tom úřadě a bude se možná setkávat a nebude se setkávat s těmi nejdůležitějšími partnery z EBA a tak dále, tak nemělo by to být eh, vůbec zablokováno. A když se podívám eh, na eh, zaměstnanecký řád a pravidla, tak si, mysl, tak si nemyslím, že by to umožňovalo Tedy je potřeba sledovat zájem instituce a potom je možné některé věci zakázet a nebo. Nemyslíte si, že tato pravidla vůbec eh, umožňují to zablokovat? A diskutovali jste o tom vůbec v rámci EBA? A do zápisu, pane předsedo, eh, velmi bych chtěl podpořit pana a Myslím si, že Evropský, eh, Evropská komise a Evropský parlament by neměli mít žádný kontakt s panem Farkasem. Myslím si, že bychom neměli umožnit eh, tuto změny funkcí, protože to je eh, v rozporu s integritou našich institucí. Děkuji, pan Kampa. Děkuji za tento dotaz. Toto je opravdu velmi Eh, nabité odpoledne, ale toto je důležitá otázka. Já jsem za to rád, musíme to vyjasnit od samého počátku. Já jsem rád, že to eh, je takto veřejně řešeno, že se tomu věnuje taková pozornost. Já si myslím, že není v zájmu ani pana Farkase, ani eh, ESMA, aby mm, se pustili do nějakých aktivit, které by byly vnímány jako narušení těch pravidel ohledně střetu zájmu. Takže já, jak už jsem řekl, neočekávám, že pan Farkas eh, přijde, ale pokud by chtěl, tak eh, potom je důležité, abyste nám to sdělili, eh, že je jde o možné narušení těch pravidel a my potom něco uděláme. To bude nejlepší způsob, jak prosadit ty věci. Je to nejlepší způsob. Nevím, jestli optimální, ale ten nejlepší, který je v našich možnostech. Potom ta myšlenka zablokovat to rozhodnutí tady se vracím k, tomu, k té odpovědi, kterou jsem již vyslovil předtím. Pokud je o zablokování toho rozhodnutí, tak tady je důležité, eh, jaké jsou tady možné výhody a nevýhody, kdybychom to zablokovali. A já si myslím, že kdybychom eh, to zablokovali, tak bychom znemožnili osobě, aby, eh, aby prováděla situaci ke svému živobytí když výkonný ředitel odejde, tak tam není úplně mnoho možností, eh, aby měl eh, nějaké dobré místo. A, takže já si myslím, že přiměřená alternativa by byla omezit aktivity, které může ta osoba vykonávat v rámci nové práce, eh, tedy ty aktivity, které by mohly být střetem zájmu a potom zajistit, že tedy k tomu nedojde ke střetu zájmu. Ve své nové eh, pracovní funkci pan Farkas bude muset vyplňovat, eh, plnit úkoly, které nebudou ve střetu eh, zájmu s tím, co dělal, když byl v EBA. A Tedy ESMA samozřejmě musí potom pracovat na tom, jaká bude působnost pana Farkase v té nové funkci a On eh, se bude zabývat posouzením rizik eh, v odvětví a potom regulační věci mimo eh, evropské otázky. A, ale já si to dovedu představit, ale my o tom nerozhodujeme. My to neřešíme. To rozhodnutí, to je na něm. To samozřejmě vždy musí řešit ta osoba, které se to dotýká. Já musím dotržovat třeba věci v oblasti dopravy. A tady samozřejmě ty e, příslušné osoby musí uh, řešit to, to, co jim náleží, to, to znamená, jestli ta osoba je v nějakém střetu zájmu nebo ne, jestli něco porušuje nebo ne. Děkuji. Renew. E, tři otázky pro tři účastníky. Pan Major, pokud je o Eh, financování Green Transition eh, tak eh, určitě integrita by byla velice zajímavá. Jak se to s kapitálovými trhy? Bude tady dostatečná integrita pro posouzení, co to jsou zelené bondy, zelené obligace? Pro pana Nandina jste uspokojen s tím, že je dostatečně řešena otázka dvojího oceňování? To je zcela jasné v Irsku, vůbec v Evropě. Mělo by tady být nějaké eh, celoevropské zkoumání pojišťovnických krmů, pokud jde o dvojí ceny. A pak eh, pro pana Kampo, pokud jde o ty půjčky, které se nesplácejí a povinnosti bank v souvislosti s Bazilejí 3. Máte jistotu, že národní orgány mají dostatečnou podporu, aby se zajistilo, že eh, potom ty, eh, že při prodeji těchto ehm, ehm, půjček se zajistí standardy ochrany, pokud se jedná například o drobné středatele, které si vzali hypotéku a podobně. Čili tady je velký tlak na, banky, aby se zbavovali těchto půjček, protože jsou tady velké eh, požadavky na kapitál, ale dělá se dost proto, aby ty osoby, které se to dotkne, aby byly do jisté míry chráněny, protože je tady určitý střed zájmu. Centrální banky jsou regulátory a z druhé strany mají zároveň do jisté míry také ochraňovat klienty těchto bank. Prosím, děkuji vám, velice děkuji za tento dotaz. Pokud jde o zelené obligace, pak tady je jasný požadavek, pro vě, po, eh, po, na větší jasnost a spolehlivost, eh, pokud jde o um, uveřejňování informací, co to jsou zelené obligace. Tady soukromý sektor je trošku před veřejným, protože si vypracovává standardy, které se týkají udržitelnosti, včetně standardu ehm, informací. My tady vidíme, že je tady nebezpečí zeleného washingu, jsou tady různé standardy, jsou tady různé druhy eh, výkaznictví eh, a Tady je stoupající poptávka proto po jasnosti. A určitě tyto diskuse probíhají dále v patřičném rámci v tomto oblasti. Já osobně si myslím, že teď je na čase, abychom vypracovali regulatorní opatření tak, aby e, veřejný sektor po všech těch konzultacích, které tady probíhají, aby nakonec e, se stanovilo, co jsou požadavky na zelený bond, green bond. A za druhé, v praxi je třeba si potom zkontrolovat, zda tyto obligace skutečně těmto požadavkům vyhovují. Víme samozřejmě z jiných částí finančnictví, že e, často se tady e, verifikace provádějí třetími stranami. Ale pokud to bude ověřovat třetí strana, pak je zase důležité, aby ty byly zmocněny k tomu, aby bylo jasné, že se jedná o spolehlivý systém. Už jsme to dělali v jiných e, oblastech, například finančnické, finančního výkaznictví. Nakonec nám z toho vyšel systém, eh, podle kterého veřejný sektor stanoví požadavky a auditorské firmy kva- eh, hodnotí kvalitu, ale zase ty sami podléhají regulování z veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, jak rychle se to rozvíjí a navyšují se zkušenosti, tak si myslím, že tímto bychom se měli řídit i v této oblasti. Pan Bernardino, ano, děkuji za tento dotaz. To mě umožňuje, abych bych také zmínil, že na, na, hledím, na to se díváme z perspektivy dohledu eh, conduct of business, vedení podnikání. My každý rok vlastně se zjišťujeme, jak, se to, eh, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, jaké jsou náznaky v jednotlivých členských státech. Týka, dostáváme to i ze spotřebitelských eh, asociací z trhu a musíme samozřejmě prioritizovat té akce, co budeme dělat. Například loni jako prioritu jsme udělali tematický přehled cestovního pojišťovní či pojištění, protože v této oblasti jsme zjistili, že v mnoha zemích jsou ceny a provize které byly třeba, které byly jiné. Čili proto tady jsme provedli tematický přehled. E, otázka dvojího oceňování, dvojího stanovení cen se často nastavuje. Často je to právě ve Spojeném království a v Irsku. Určitě to bude prioritou i v nadcházejících letech a nevylučuji, že si uděláme celkovou analýzu na evropské úrovni. Musím ale říci, že jsou i jiné otázky, například prodáje Eh, životního pojištění spolu s hypotékami nebo eh, transparentnost eh, v těch, na těch trzích, kde se prodávají jednotky nebo pojištění, pojišťovnické produkty, které se prodávají spolu s jinými. A stále častěji se to zmiňuje v souvislosti se stoupajícím země, počtem zemí v Evropě. Musíme si udělat takovou celoevropskou analýzu. Určitě dvojí ceny je něco, čemu věnujeme velkou pozornost a tady jsme v kontaktu i s národními orgány. Děkuji, pan Kampa. Ano, k otázku MPL, těch nesplácených půjček. Pokud jde o bankovnictví, eh, pak eh, my jsme se tím zabývali. Samozřejmě, že některé jurisdikce ještě pořád mají dost, ale ve mnoha už se snižuje jejich počet. Eh, někdy se toho eh, chápají společnosti pro řízení aktiv a, eh, a Někdy se jedná vlastně o převod eh, do ekonomiky z bankovnictví jinam těchto nesplácených půjček. Eh, jsou tady různé vlastně eh, přístupy a v rámci různých jurisdikcí jsou různé přístupy. Vy jste konkrétně to zmiňoval v souvislosti s jednotlivci a malými a středními podniky. Jedná se o patřičnou ochranu spotřebitelů ze strany i bank, pokud jde o tyto nesplácející se půjčky. Eh, a v některých jurisdikcích, jak jsme zjistili, dochází k velkým obtížím eh, v tím, aby tady byly jisté záruky pro eh, vůči dlužníkům. A my budeme mít brzy již zprávu, která bude obsahovat podrobné informace, jak se provádí činnost v souvislosti s nesplácenými půjčkami v Evropské unii a jak efektivní to je v různých zemích. Informace budou následovat. To se týká samozřejmě půjček, které, eh, byly, eh, které se týkají bank. Pokud se ale jedná o třetí stranu, která není bankou, pak tomu nebudeme mít takovéto podrobné podrobné informace, ale jinak ano, eh, určitě eh, jsem si jist, že budeme mít brzy již detailnější informace. Děkuji. Zbývá nám ještě 10 minut a eh, pět žadatelů o slovo. Prosím vás o stručnost. Niko Diore za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. S vaším dovolením budu hovořit maďarsky. Eh, chtěla bych se zeptat pana Kampy, respektive mám dva dotazy. Moje první otázka je následující. My jsme um, viděli, že ekonomika rostla v posledních letech, zaměstnanost se stěžovala, banky ehm, vypadaly dobře, ale současně důvěra občanů v sektor není nejlepší a lidé mají pocit, že je méně ehm, bank, které mm, neudělali ten zátěžový test ve srovnání s těmi, kteří by ho udělat neměli. Ehm, jsou tady ehm, mm, požadavky na tento výbor, kde se mm, hovoří o tom, že u Deutsche Bank jsou, eh, je ta, eh, ten podíl um, aktivní nižší, než eh, se uvádí. Otázka je proč. Proč tomu veřejnost nevěří? Dále kryptoměny. Já nechci mluvit o regulaci, ale o přístupu bank Myslím si, že toto je jedna z největších, jedna z největších bolehlavů, protože um, banky ztrácí tisíce klientů. Já jsem nedávno chtěla zaplatit v bance a e, oni mi řekli, že ne, že musím použít jenom Revolut. Tady jsem byla překvapená, šokována. Co je váš eh, poselství bankám jako EBA? Jak to mohou eh, přežít? Měli jsme problémy s eh, praní špinavých peněz, terorismem a dalšími, ale kryptoměny také představují problém. Jak mohou banky přežít tu ztrátu klientů? Děkuji na, za otázky. Máte pravdu, když říkáte, že vnímání investorů ocenění evropských bank, tedy tržní cena ve srovnání s účetní cenou nižší. Takže je otázka proč. Já se z těch možných otázek snažím něco zdůraznit, takže nedostatečný nárůst úvěru, nízké úroky, neschopnost bank Mm, své, svůj růst a e, výnosy přizpůsobit nákladům, takže e, náklady versus výnosy, to mm, neklesá, to má vliv. Dále jste řekla mm, v své druhé otázce technologické výzvy, alternativní produkty. To jsou velké výzvy pro bankovní sektor. Vzhledem k investicím, které musí udělat, aby eh, co se týče možných nových eh, aktérů ve svém v jejich oboru, například forex platby, to tradičně dělaly banky, ale především v oblasti pladeb je jasné, že ta eh, konkurence stlačuje, takže výzvy jsou velké pro banky. Jako regulátoři my máme obavy, protože má, náš mandát je finanční stabilita, tedy aby bankovní sektor měl udržitelný business model. Zátězové testy ukázaly, že banky jsou silnější, mají větší kapitál, méně bel. A co se týče ziskovosti, tak tam jsou slabiny. To musíme posílit. Banky hledají cesty, je to složitý proces snižování nákladů. Dále to, aby eh, ti nejúspěšnější byli, přežili a ti horší opustili trh, to je také důležité. A my jako regulátoři si musíme být vědomi, že především technologické inovace, my musíme být technologicky neutrální. Um, ta e, technologie musí splnit určitá kritéria, ochrana spotřebitele, finanční stabilita, ale současně bychom měli být ne, by to mělo být neutrální. Regulátor by neměl nutně chránit banky před nebankami, protože jde o poskytování služeb e, společnosti a není možné chránit banky mm, před jinými bankami, třeba novými bankami nebo malými bankami. To je klíčová výzva. Děkuji Pedro Marquez SND. Děkuji. Já se obrátím na pana Bernardina a budu mluvit svojí materštinou, tedy portugalsky. Co se týče opa, tak máme tedy nízké úrokové sazby, což vede k rizikům. A to samozřejmě to může mít také dopady na další sektory, které jste jmenoval. A mám především na mysli důchodové pojištění. Jaké konkrétní opatření byste navrhoval, abychom byli efektivnější v tomto sektoru? A bychom také lépe čenil, eh, čelili výzvám rentability. Dále, co se týče, tedy eh, mám otázku na vás jako místo předsedu. Jak vidíte situaci finančního sektoru, kde ty rizika jsou poměrně nízká ve srovnání s minulostí, ale současně je třeba dokončit bankovní unii, což ještě není ten případ. Jaká konkrétní opatření byste navrhovali? Urychlení, backstops, Eh, pojištění, mm, dále stínové banky, fintex o tom jsme mluvili. Ehm, to stínové bankovnictví se je stále významnější. Já se chci zeptat, zda tyto činnosti dostatečně regulujeme, abychom zajistili stabilitu v celém sektoru, nebo zda musíme dělat ještě víc. Děkuji za tuto otázku. Je hezké tedy slyšet portugalštinu, ale já chci odpovědět anglicky. Dopad nízkých úroků, které jsou nyní ultra nízké, to je, to je, přináší spoustu negativ. Je to samozřejmě problém pro pojištění a důchody. Ten business model životního pojištění a penzijní společnosti, tak ten samotný business model je spochybňován my jsme přijali řadu opatření již před lety, abychom zajistili režim insolvence 2, který předpo- předvídá a sleduje tržní hodnocení. A společnostem i dohledu dá e, lepší mm, informace o očekávaných změnách na trhu a úrokových sazbách. Nyní z Insolvence 2, to je režim, který reaguje na výzvy prostředí s nízkými úroky. To je pozitivní a ukazuje to, že opatření, které EOPA prosadila před několika lety, zajištění toho, že pojistitelé adaptují svůj business model nového prostředí, typ produktu, které prodávají, lepší ocenění garancí na trhu, to jsou věci, které jsou velmi důležité. Také je důležité zajistit, eh, abyste správně bylo řešeno to portfolio, které ještě existuje, protože to, má, to jsou závazky vůči spotřebitelům. Takže insolvence 2 zajišťuje přechodné období, ale nikoli zdarma, kdy pojistitelé budou muset navýšit kapitál podle insolvence 2, ale s monitorem, s monitoringem dohledu a tyto společnosti budou muset zajistit, že jejich dividend, dividendy zohledňují nutnost vytváření, eh, teda navyšování kapitálu během let. Takže to je velmi důležité. Na to se to musíme sledovat. co dělat? E, dvě důležité věci. Zátěžové tresty. Musím říci, že um, děláme zátěžové struktury pojistného i um, důchodového sektoru a jsme často kritizováni, že naše předpoklady, e, příklad úrokových sazeb, nebyly reálné, ale realita ukázala, že jsme měli pravdu. Před několika lety, když jsme dělali zátěžové Eh, testy nízkých úrokových sazeb. Tak tehdy, když jsme to testovali, tak realita to již překonala. Takže bylo mm, dobré tedy mít ta jasná čísla nejenom jako dohled, ale také jako společnosti je tedy, aby předvídali um, nutnost zvýšit udržitelnost svého biznesu. Současně musíme být opatrní, protože stávající situace nízkých úroků eh, přináší i změny business modelů. A menší garance, ať je to pojištění nebo důchody. Přecházíme k takzvanému unit link business, kdy se vlastně rizika přenášejí na eh, ty pojištěné, což vyvolává jiné problémy. Protože pokud máte tento typ produktů, tak spotřebitelé čelí um, um, různým mm, možnostem. A toto je jedna z činností dohledu, které eh, velmi úzce sledujeme. Eh, je eh, sledování těchto produktů i z hlediska dohledu, protože je důležité, aby eh, příslušné informace byly k dispozici managementu, takže tady se rizika přenášejí spotřeb, na spotřebitele a to se sleduje lép, lépe a úzce. Eh, musíme dokončit bankovní unii a musíme zajistit, Eh, že evropské produkty budou předmětem evropské autorizace a dohledu. To nebyl případ PEP, to byl návrh komise, který podpořil parlament. Bohužel rada to neudělala. To je tedy prvek, který musíme vnést do těch evropských diskusí. Nyní můj skotka to z zelené. Děkuji. Já mám otázku na pana Majora, co se týče udržitelnosti a kapitálových trhů. Takže v dokumentu z července 2019, co se týče ratingu úvěrového, říká, že nebude možné nařízení CR eh, pozměnit, aby bylo zohledněno eh, na udržitelnost v posuzování úvěru. Tyto agenty, ratingové agentury hrají důležitou roli a proto mm, v červnu 2018 parlament žádal, aby ESMO dostal mandát, aby CRA mohly to riziko e, integrovat do své metodologie. Pokud toto tedy není možné, jaké informace e, pro investory předpokládáte, které by měly stejnou ne krytí jako úvěrový rating a mm, sehrály by podobnou roli řízení investic, když procházíme tou změnou klimatu. Jak si myslíte, že, že jsou kapitálové trhy připraveny na klimatické šoky, které se obtížně předvídají, ale jsou stále pravděpodobnější? So maybe start, thank you very much for... Děkuji za tyto dotazy. Možná nejprve začnu tím posledním. Potřeba řešit otázky udržitelnosti také z pohledu kapitálových trhů. Tady je potřeba zajistit, že pokud tady budou informace ohledně společností, že eh, tady mm, ten, kdo tady něco vydává, tak ty otázky klimatu zohlední třeba, a je to zohledněno třeba i v ratingu. Eh, a my jsme tady řekli, že pokud v ratingu budou otázky životního prostředí nebo klimatu hrát roli, takže by to mělo být zohledněno, ale rozhodně neříkáme, že veškerý rating má zohlednit udržitelnost, protože pak by tady byly určité společnosti nebo emitenti, kde by tedy eh, to nemohlo, by nemohlo být významně zhodnoceno. Potom je tady ještě i další efekt, kde společnosti a emitenti mají vliv na životní prostředí, na klima a, a potom spotřebitelé chtějí vidět, jaký je tento dopad jejich emitenta nebo společnosti. Protože když vidí hodnotu toho, té investice, tak chtějí také vědět, jaký je dopad eh, té dané firmy nebo emitenta na životní prostředí. Takže to by mělo být více zohledněno. My jsme plně podpořili práci na počátku nebo někdy během tohoto roku, kde jsme radili komisi, jakým způsobem fondy nebo investiční formy, firmy by měly zohlednit dopad na životní prostředí ve chvíli, eh, kdy poskytují poradenství svým klientům. A my jsme uvedli, eh, že by nebylo moudré, kdyby eh, se tady plně ta udržitelnost zohlednila v ratingu, ale tady zkrátka jde o to, že tyto ratingy zohledňují úvěry hodnost a nezohledňují dopad emitenta na eh, životní prostředí. A to není jediná věc, protože rating se eh, eh, řečí v ratingové regulaci a tam se to zabývá právě úvěryhodností a obrací se na ty, pro které je tato informace relevantní. Dobře, poslední uh, řečník, pan Gunnar Beck. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dotaz na pana Kampu a budu hovořit německy. V posledních třech letech 50 těch nejslabších bank podle EBA eh, e a rizika dashboardu. pokud je o druhý kva, druhé čtvrtletí 2019, nezvýšili svou uh, solventnost. A má otázka se rozděluje na tři podaspekty. Mě by zajímalo, zda statistiky EBA podle vašeho názoru uh, poukazují na to, že selhala opatření na snížení rizika a požadavky EU, protože solventnost nejslabších bank se nezlepšila. Větší banky jsou i nadále méně solventní než menší banky a tím pádem zůstávají systémovým rizikem. Navzdory Bazileji 3 a navzdory pravidlům Evropské unie eh, k pravidlům tedy ohledně vlastního kapitálu. Dále, podle odhadu mnohých německých bank negativní eh, sazby a opatření ECB ovlivnily a omezily solventnost eh, bank. Jak tedy vy hodnotíte tento vliv na platební schopnost bank? A za další negativní úrokové míry vedou k negativním eh, úrokům v bankách kvůli rezervám ECB a také to vede k nepřímým nákladům prostřednictvím eh, marží, a to zejména v těch zemích, kde eh, negativní úroky Eh, pro soukromé klienty jsou protiprávní. Myslíte si, že by členské státy měly tato omezení rozvolnit tak, aby se vylepšila platební schopnost eh, v této oblasti? Děkuji. Děkuji, pan Kampa. Děkuji za dotazy. Pokud jde o první aspekt, tak jak jsem říkal již úvodem, tak eh, kapitalizace evropských bank se obecně zlepšila, zvýšila a eh, snížil se také ten rozptyl, ten rozdíl mezi těmi bankami. Takže i eh, ty banky s nižší kapitalizací to vylepšily tu situaci. Takže kapitalizace se vylepšila podle současných eh, zátěžových eh, testů nebo těch z minulého roku nejsou tady eh, žádné velké potřeby rekapitalizace v evropských bankách. A tím se dostávám k dalšímu, co jste zmínil, a to je výhled ziskovosti bankovního sektoru. To není příliš slibné. Jsou tady nízké úroky a to je samozřejmě mm, věc, kde je to eh, výzva a ta situace se zhoršuje a banky mají problémy s úpravou svých nákladů. Pokud jde o eh, prognózu příjmů, tak to je kompenzováno eh, makroekonomickým prostředím. A my se teď obáváme, že až se ekonomická situace změní, tak by tedy mohlo to vystavit banky ještě většímu tlaku. A pokud jde o otázku negativních sazeb úrokových a e, tedy e, jak se to projevuje na rozvahách tak my v tuto chvíli hodnotíme eh, v EBA možné právní požadavky, které by mohly omezit negativní úrokové sazby v různých eh, bankách. Ono se to samozřejmě liší mezi jednotlivými zeměmi a to by mohla být eh, výzva pro některé banky. A oni by potom možná, kdybychom toto omezili, reagovali nějakým způsobem, jako třeba, že by zvýšili poplatky za služby, eh, nebo pak jsou tam další aspekty ochrany spotřebitelů, které my musíme zohledňovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Bernardinu, panu Kampani a panu Majorovi za to, že zodpověděli dotazy a přeji chci poděkovat také všem našim členům za výměnu názorů, protože to je vždycky zajímavé a těšíme se na další spolupráci v budoucnosti. A nyní má slovo pan Kuzma. Thank you. Uh... Děkuji. Nyní budeme pokračovat a bude to bod 7 a bod 8 na vašem pořadu jednání. Eh, prosím ty, kteří opouštějí sál, aby tak učinili rychle a ostatní, aby naopak zaujali místa. Paní Lídia Pereira je zpravodajkou pro obě tyto strany zprávy a pan Feber bude hovořit místo ní. Ano, děkuji, pane předsedající. Eh, pan, eh, vážený kolego. Eh, če, Digitalizace mění naše společnosti a naše ekonomiky a týká se to spotřebitelů i společností. Jsou tady nové inovace, které všechno mění ve všech službách. Evropský, ne, elektronický obchod roste na celé země kouly a hlavně v Evropě v roce 19, 2018 stoupl zase počet spotřebitelů, kteří nakupovali online. Proto se musíme zabývat digitálním jednotným trhem. Je to velká příležitost pro podporu naší ekonomiky. A proto také eh, musíme eh, usilovat o inteligentní legislativu, která by regulovala, ale nebránila konkurenčnímu otevřenému eh, podnikání mm, na, v internetu. Digitalizace a samozřejmě vždycky je spojena také s překážkami. A jedná se samozřejmě o například O podvody v oblasti DPH. Chceme najít společný evropský přístup, abychom mohli dobře spolupracovat a mít společnou strategii. A dále paní zpravodajka pokračuje, nemohla jsem se k vám dnes připomenout, připojit. Požádala jsem sekretariát včas, aby tato schůze byla, aby tento zpráva byla přenesena na zítřejší dopoledne, eventuálně to nešlo, evidentně to nešlo, ale budu se těšit na to, že budeme dále, spotřebo, dále spolupracovat, zejména se stínovými zpravodaji. Očekávám od nich eh, významné příspěvky příštích let. Máme velice napětý harmon harmonogram, ale jistě nakonec dosáhneme jasného ambiciozního stanoviska. Je to konzultační postup v případě obou těchto zpráv. Uvědomuji si, že rada už se blíží ke konsenzu, ale myslím si, že je důležité takhle zdůraznit, že tento parlament má jasný eh, eh, postoj, pokud jde o boj proti podvodům v oblasti DPH v elektronickém obchodování. Potřebujeme inovativní regulování a eh, sofistikovaný podvod potřebuje sofistikovaný přístup postup i od nás a legislátorů. Proto vzhledem k tomu, jak je to důležité, nechci navrhovat zjednodušený postup, ale aby to byl normální postup, aby to byla normální plná zpráva, abychom si mohli vyslechnout všechny kritické hlasy, důležité hlasy eh, z tohoto parlamentu. A když to bude plná zpráva, plnohodnotná zpráva, pak se to bude eh, moci dostat na plenární zasedání a bude tady strukturovaná diskuse otevřená občanů a budeme moci také zdůraznit, zdůraznit, jaké máme priority při boji proti eh, podvodům v DPH v oblasti elektronického obchodování. Tady je návrh směrnice i nařízení. Pokud je o eh, směrnici, má to být rámec pro poskytovatele těchto služeb, tak aby tady byly eh, správně prováděné platební transakce, hlavně ty přes hraniční v rámci eh, nařízení. Zase se jedná o CEAOP, o centrální elektronický systém informací o platbách. Je to systém, který má posílit spolupráci mezi členskými státy, které mají povinnosti schromažďovat elektronické eh, informace. A znamená to také potom eh, povinnost pro poskytovatele služeb i členské státy. Je tady potom centralizovaný systém, což je velice důležité, abychom mohli efektivně efektivněji bojovat proti těmto podvodům v elektronickém obchodování, protože je nepřijatelné, aby tady byly ztráty, které v současné době dělají asi 5 miliard euro ročně, což znamená vlastně eh, celý eh, sektor Portugalsku, například eh, v elektronického obchodování za rok 2018. A pak je tady také velká mezera v, při, v výběru DPH, bylo to 137 miliardů Znamená to také, že je tady 267 euro ztracených přínosů při, eh, při, mm, příjmů na osobu v Evropské unii. Jsou tady samozřejmě obtíže, musíme hledat efektivní odpověď. Ve své zprávě nebo návrhu se snažím zdůrazňovat, k čemu musí rada přihlížet. Především se jedná o digitalizaci, protože tyto podvody v oblasti DPH se rozvíjejí a stav, jsou stále eh, sofistikovanější v elektronickém obchodování. Proto musíme postupovat progresivně a také digitalizovat systém DPH a vůbec daňový systém spolupráce a modernizace. To je důležité. Národní daňové administrativy musí lépe navzájem spolupracovat. Je důležité současný dialog eh, přetvářet v realitu a využívat změn, abychom mohli eh, eh, propagovat dobré praxe. A je také třeba se podívat na to, jaký Eh, co je třeba konkrétně dělat, abychom měli inovačně přátelské eh, prostředí i eh, v, v rámci mezinárodních daní. Dále řízení a, dat, a ochrana údajů. Proto bude třeba zlepšovat fungování řízení, protože pravidlo EDPS jsou také velice důležitá, protože jsou to pozitivní, potenciálně citlivá údaje a musíme zajistit ty nejvyšší standardy ochrany ochrany údajů a v neposlední řadě zjednodušení. To rovněž musí být příležitostí pro zjednodušení procesu, což je zejména důležité právě v oblasti DPH, protože tady se jedná o samovýkaznictví. Vážení kolegové, velice těším, že budu s vámi všemi spolupracovat na této zprávě, protože naším hlavním cílem je posílit úlohu Evropského parlamentu v této oblasti. Máme před sebou výzvu. Musíme dokončit měnovou a um, unii a potřebujeme skutečně unii z kapitálových trhů. Fiskální politika je uhelným kamenem této strategie a Evropský parlament musí mít velice ambiciozní stanovisko, protože to od nás očekávají občané. Já vám děkuji. Děkuji, eh, pane, pan Molnár, nyní za eh, SND. Eh, děkuji vám. Vážení kolegové, já chci poděkovat um, eh, ehm, pravodaji za tyto informace. Ehm, transevropská strategie je potřeba pro boj proti podvody z DPH, kde mnoho aktérů mm, sehrává důležitou roli pro omezení té mezery v DPH, že to je lepší koordinaci, zlepšení boje proti mm, boji e-commerce, ehm, DPH. Některé myšlenky, které tady byly otevřeny, již spadají pod tuto zprávu a um, proto není potřeba, abychom dávali tyto pozměňovací návrhy, takže za SND my podporujeme pozměňovací návrhy zpravodaje. Ehm, mám jenom dvě poznámky na závěr. Co se týče Ehm, mm, požadavky na poskytovatele pladeb, tak chci se zeptat, proč zpravodaj navrhuje odložení data implementace, protože není možné plítvat penězi této věci. Dále, co se týče opatření na posílení administrativní spolupráce ehm, s cílem bojovat proti daňovým podvodům, tak Eh, se týče směrnice proti eh, praní špinavých peněz, zajištění všech nutných informací a jejich sdílení s kompetentními orgány. Děkuji, že jste vzali tato doporučení na vědomí. Pan Kovarek z Renew. Um, děkuji a chci poděkovat zpravodajce za její vynikající práci. Můžeme podpořit její přístup k této věci a eh, chci říci, že je důležité, jak už bylo řečeno, eh, v tom, co předčetl kolega Ferber, je důležité zajistit, aby legislativa odpovídala digitální době modernizace, kterou um, předkládáme, by měla odpovídat nejenom novým technologiím, ale také novým způsobům, jak jsou ty podvody um, páchány nyní online. Takže to je věc, kterou musíme monitorovat setrvalé a potřebujeme zajistit, abychom um, dosáhli tady cíle boje proti podvodům z DPH. Co týče poskytovatelů služeb, tak chci zmínit několik technických poznámek. Je důležité, je důležité se týče implementace legislativy a také um, akceptování ze strany dnešních aktérů. Myslím, že je um, dobré říci, že pravidla, co se týče eh, poskytovatelů služeb by měl platit pro online platby, protože jinak by nám hrozilo uh, problémy compliance. Také je důležité zajistit, abychom nekladli zbytečné uh, zátěž na poskytovatele platebních služeb, takže by měla existovat opatření, které by nám uh, pomohly vyhnout se dvojímu reportingu Dále je dobré ehm, rozkoumat možnost ehm, tedy dávkového ehm, reportingu, nikoli transakce po transakci. Pokud to nebude otevírat díry v legislativě, tak to bude efektivnější a menší zátěž, tedy méně zátěžová metoda reportingu pro podniky. Mm, se týče dalších podměňovacích návrhů, mm, tak my se budeme těšit na další spolupráci se spravodajem a stínovým spravodají této věci. Paní Skotka to za zelené. Také chci poděkovat paní Verera za její zprávu. Těším se na další spolupráci. My všichni víme, že online podvody jsou významné. Podle odhadů komise celkové ztráty eh, přes hraniční dodávce zboží je 5 miliard euro ročně. Legislativa o e-commerce vlastně závisí na dobrovolné registraci a platby mm, DPH e-commerce. Proto potřebujeme efektivnější opatření proti podvodům. Proto zelení podporují tyto návrhy komise eh, jak tedy navrhuje zpravodaj, tak my podporujeme vedení evidence tři roky, ne, ale nechcem, nejsme si jistí odkladem o dva roky vstupu v platnost. Podvody s DPH jsou, představují velké ztráty pro veřejné kasy a mělo by se to řešit co nejrychleji. Co týče našich vlastních pozměňovacích návrhů, Eh, tady je možnost hodnocení dopadů nové legislativy, především kolik peněz se podařilo dostat zpátky díky novým návrhům, takže chceme, aby komise dostala všechny nutné informace v příštích letech, abychom mohli měřit dopad těchto legislativních návrhů. Děkuji. Děkuji pan Jurzika z EKR. Děkuji. Ehm, De- legislativa DPH eh, vyžadovala eh, novelizaci, proto vítám ty návrhy. Mám nicméně určité výhrady k navrhované legislativě. Podobně už to zmínil pan Kovařík. Podle komise mezery výpadky ve DPH jsou asi 7 všech celkových výnosů v některých členských zemích, až 35,5 v jiných zemích. Před další harmonizací pravidel DPH by stálo za to analyzovat efektivitu národních opatření proti, boje proti podvodům a e, zjistit, proč některé členské státy mají 50krát větší mezi výpadky než jiné aby ten návrh byl prospěšný, musí být přiměřený. Nesmí vyvolat zbytečnou administrativní zátěž pro poskytovatele pladeb, platebních služeb, PSP. Ty e, přínosy, které legislativa přinese, by neměly být e, vyváženy zbytečnou byrokracií, kterou uvalí e, na podniky. Tato podmínka není v současnosti plněna v návrhu PSP. Ten návrh chybně předpokládá, že PSP má všechny údaje o konečném beneficientovi platby. Například u karetních plateb banka plátce nezná e, IBAN. E, které se nepouži- v neevropských zemích nepoužívá. Takže žádá poskytnutí informací od PSP, které možná nemají. Zbytečné administrativní eh, náklady, které mohou vytvářet nevýhody pro PSP a mohou eh, vést k vyšším transakčním nákladům pro evropské klienty bez významného snížení celkových podvodů z DPH. Považuji za nezbytné, aby požadované informace eh, obsahovaly jenom informace, které budou snadno k dispozici pro PSP a které budou moci využít pro eh, výběr DPH. Jedna z možností, jak snížit byrokracii, by mohl být ten batch reporting místo transakčního reportingu. Ehm, Eh, rozhodnutí ECOFIN by měl být ve středu. A možná to bude ale příliš pozdě, abychom to mohli ovlivnit. Nicméně si myslím, že ty výhrady k tomu textu by měly být uvedeny v naše stanovisku pro radu. Děkuji vám. Pan Šiligan z GUE. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega Dimitras Papadumulis mě požádal, abych eh, předložil naše úvahy. Já chci poděkovat zpravodaji za návrh, panu Ferbrovi za jeho připomínky. Um, všichni se shodneme, že to je velký problém v Evropské unii s, eh, s těmi podvody z DPH, Eh, které má negativní sociální dopady a daňové plátce také postihuje. Eh, ty údaje komise jsou asi 100, ve výši 170, 137 eh, miliard euro ročně, takže to je, tady hodně musíme něco dělat. V minulosti jsme neudělali dost a to je E, e, je to problém nedostatečných prostředků nebo nedostatečné politické vůle. Všichni ale uvažujeme stejným mm, měrem, totiž omezit podvody z DPH právně, například e, lepší administrativní spoluprácí, výměnou dat, výměnou nejlepší praxe, také mm, nasazení nových technologií. Ehm, my jako frakce jsme ambicioznější, než co se navrhuje. Ehm, chceme mm, silnější rozhodnutí, co týče větší transparentnosti, přístupu k datům, což ale současně nespochybní osobní data. Soudíme, že návr- eh, podniky, které mají historii podvodů z DPH by měly být stíhány, trestány a e, také jménem kolegy Popady Mulise chci říci, že rozdělení kompetencí mezi institucemi stěžuje parlamentu v daňové politice mm, efektivně sehrávat roli e, legislativy jedního orgánu. Proto bychom se mě, eh, hm, tím měli dále zabývat a těším se na další spolupráci na těchto dvou zprávách. Thank you. So, um... Děkuji. Eh, nikdo se nehlásí v rámci Catch the Eyes, takže a ani tady nemáme závěrečné vystoupení zpravodaje. Pouze připomínám, že závěrečná lhuta pro pozměňovací návrhy je 11. listopadu do 6 hodin odpoledne a a pozměňovací návrhy hlasování proběhnou 2. prosince na Ekonu a v prosince nakonec budeme také hlasovat na plenárním zasedání. Eh, tedy to se týká obou zpráv, o kterých jsme diskutovali. A nyní eh, teď tady máme bod číslo 9 eh, a slovo má pan Paul Tank SND. Děkuji, pane předsedo. Tady vlastně dojde o úpravu DPH Jde o politiku obrany, společnou o politiku obrany EU. Jsou tady zahrnuty určité výjimky pro ozbrojené síly, které se účastní společného obraného úsilí v rámci Unie. Tady jde o to, aby se vlastně řešily věci mezi státy, mezi tím, který to vysílá, ten, který přijímá tady tu ozbrojenou složku. Nová výjimka je omezená na dodávky pro eh, ozbrojené eh, síly a, a, a také pokud jde o civilní zaměstnance, které eh, vykonávají svou aktivitu v rámci SPOP. Neumožňují se žádné výjimky pro dodávky veřejných orgánů a protože EU neumožňuje různé zacházení v oblasti DPH s různými pro různé orgány, tak je to velmi důležitá restrikce. Netýká se to vojenských misí, pokud jde o záchrané nebo civilní mise. Eh, eh, eh, tady jde pouze mm, o výjimky na to, které jsou převáděny do legislativy. Rada se rychle dohodla na společné pozici a v Evropském parlamentu se také neobjevily žádné velké rozpory nebo nesouhlas, pokud je o obsah tohoto textu, takže proto navrhuji zjednodušený postup. Ve své zprávě eh, tady mám dvě minimální eh, změny. Jednak pokud jde o konzultaci s kolegy, tak eh, jsem se rozhodl tam více vyjasnit struktury, které by mohly spadat do rámce SPO. HDP a eh, hm, dále eh, jsem vyhověl radě, pokud jde o úvodní ustanovení 8, tedy o jaké jde mise v rámci SPOP a eh, další aktivity, které by neměly spadat do této výjimky. Tím je to asi řečeno vše. Děkuji. Pan Dolšal, EPP. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Tankovi za velmi dobrou spolupráci. Navrhovaný postup podporujeme. Jedna výjimka ve společném systému DPH v oblasti obraných aktivit EU vede k rovnému postavení různých nasazení. Je to podle nás důležitý krok, pokud je o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU a proto z naší strany rozhodně tomu dáváme zelenou. Kovářík, Renew. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodaji za návrh zprávy a za odvedenou práci. Plně souhlasím s cílem ehm, tohoto textu, pokud jde tedy o výjimky ehm, z evropského legislativního rámce eh, v návaznosti na texty NATO. Pokud chceme vytvořit obrané kapacity, tak bychom měli být schopni eh, zajistit rovné podmínky. A je to velmi Eh, důležitá věc, také pokud jde o politiku na to. Je, to důležité proto, aby se snížilo administrativní břemeno a různé mm, prodlevy a náklady eh, v oblasti obrany, to je velmi důležité. A mm, to v rámci eh, SPOP. My eh, jsme nepředložili, žádné návrhy na změnu a těšíme se na to, že toto bude velmi rychle v Evropském parlamentu eh, schváleno. Děkuji, paní Scott kajto. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi ráda poděkovala Paulovi eh, Tankovi za jeho eh, spolupráci a otevřený přístup k této věci. My to chceme eh, také tady potvrdit ten zrychlený postup, protože tam není žádný problém. Pokud jde o zelené, tak si myslíme, že je dobré, aby evropské vojenské operace byly vyňaty z DPH a to by znamenalo, že se s ním bude zacházet stejně jako s myslemi v rámci NATO a taky podporujeme pozměňovací návrh kolegů z výboru SEDE, aby se lépe definovalo, jaké jsou vojenské, co jsou to vojenské eh, akce a aby se definovalo, co přesně bude předmětem této výjimky z DPH. Eh, není to eh, kontroverzní, takže toto bylo vše, co jsem k tomu chtěla říci a my doufáme, že co nejrychleji to bude schváleno a také co nejrychleji začne platit ve všech členských státech. Děkuji. Pan Jursika, EKR. Děkuji, eh, bude to stručné. Chci poděkovat panu zpravodaji za výbornou práci na této věci. Už bylo zmíněno, že rada už přizpůsobila svůj přístup a očekává na konečné eh, rozhodnutí. Myslím si, že je důležité, aby to byl jednoduchý postup, protože je důležité, aby v souladu bylo DPH a vyjmutí eh, ze spotřebních daní, pokud jde o Evropskou unii a NATO, tak jenom je jak je to možné. Proto podporuji návrh zpravodaje a velice vítám, že je tady eh, široký souhlas s přijetím této zprávy. Děkuji. Pan Šervan z GUE. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat srdečně zpravodaji za to, že předložil eh, tento návrh kolegy asi nepřekvapí, že my jsme to politicky zhodnotili zcela odlišně a že k tomu máme mnohem kritičtější pozici, než to, co tady zatím zpravodaj a stínoví zpravodajové nadnesli, pokud je o společnou e, obranou politiku a tvorbu Evropské obrané unie. Velmi si cením snah Pola Tanga, který se snažil to tady vyjasnit, eh, ty eh, vojenské aktivity a eh, civilní aktivity, rozlišit to Eh, aby to tam bylo opravdu jasně limitováno. S tím eh, ovšem obecně nesouhlasíme a proto nesouhlasíme s tím, aby tento návrh eh, prošel zrychleným řízením podle článku 52 jednacího řádu a proto žádáme o to, aby se umožnilo předkládat pozměňovací návrhy v dalším postupu. Thank you. Děkuji. Tato zpráva eh, je navržena pro zjednodušený postup. Pokud eh, nebude eh, námitka ze šesti, od šesti členů EKON. Čili jinak bude tento jednodušený postup schválen. Je někdo proti, nebo jsou nějaké námitky? Kdo něco namítá proti zjednodušenému postupu, prosím, eh, dejte to najevo. Eh, zdá se, jak je vidět, eh, budeme postupovat podle zjednodušeného postupu, tak jak to bylo navrženo. termín bude pátek 15. listopadu. Pro eventuální námitky proti těm pozměňovacím návrhům, které už máme. Půjdeme tedy dál. Přecházíme k bodu 10 našeho pořadu jednání. Je to výroční zpráva za rok 2018 Evropské centrální banky. Slovo má pan Mavrides z SND. Mavridis is not here. Pan Mavrides není přítopen, tudíž eh, počkáme a za čtyři minuty se zase pustíme do práce. Ja, nur eine Minute zu spät. Alles gut. So let's get started. Takže začneme. Přecházíme k desátému bodu pořadu jednání. A slovo má eh, pan Mavrides jakožto zpravodaj za SND. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem zrovna dorazil, přiletěl jsem, letěl jsem z Kypru a není to tak snadné se sem dostat, že nejsou přímé lety. Děkuji tedy zpráva Evropské centrální banky za rok 2018. Ta obráží dobře zavedený vztah mezi parlament, Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. V zásadě je to náš hlavní nástroj, abychom mohli vyjádřit své nástroje, včetně konstruktivního kritici, kritiky vůči politiky EKB, ECB, udržet velkou stabilitu eurozóny a vede to potom k velké konvergenci s reálnou ekonomikou. Na základě tohoto jsem sepsal návrh této zprávy. Čas je důležitý, protože vlastně je to poprvé v novém legislativním období a je to po zvolení nového eh, guvernéra ECB. Je tedy snaha, aby to bylo vyvážené, ale chci, aby ten text byl užitečný tím, že se zaměří také na rozhodnutí z roku 2018 v oblasti měnové politiky a jaký dopad to mělo na ekonomiky eurozóny. Další otázky týkající se politiky ECB a jak eh, můžeme jít dále vpřed na základě větší zodpovědnosti. Pokud je o měnovou politiku a jaká rozhodnutí rozhodnutí v této oblasti dělala ECB a jejich dopad eh, na eurozónu a její ekonomiky Velice eh, chápeme, vítáme, že ECB hájí stabilitu a e, také její e, e, politika nákupů do značné míry přispěla k stabilizaci také, ale samozřejmě to má negativní dopad tedy byl tady negativní dopad na příjmy bank, ale zase na druhé straně tady měly menší náklady na rezervy pro ztráty. Ale na druhé straně jsou tady skoro negativní za, z, úrokové sazby a to se potom dobře obráží na situaci veřejných i soukromých eh, klientů, protože mají menší náklady na půjčování. Ale po krátkém eh, ekonomickém zotavení se tedy výrazně zpomalilo růst eurozóny na 1,2% v eurozóně a 1,4% pro 27 Evropské unie. Proto také zdůrazňujeme, že je třeba, aby měnová politika i nadále eh, se přizpůsobovala potřebám v budoucnosti. Také tady je důležitá věc zmíněná v této zprávě. Týká se to eh, Evropského eh, expertní skupiny pro centrální banky Evropské, a týká se to růstu, nízkého růstu mest oblast, protože je tady malé pojítko mezi růstem mě, eh, mě, mest a mezi zotavení pracovního trhu, protože například eh, to bylo 7% v eurooblasti. Bylo to nejnižší eh, růst od roku 2008. To znamená, pardon, došlo sice k velkému poklesu nezaměstnanosti, ale zároveň se to neobrazilo na eh, růstu mest. Pak jsou tady věty, jako je Brexit, cryptocurrency, unie, eh, unie bankovních kapitálů, kapitálových trhů. Chtěl bych tady zdůraznit jenom, že je třeba, aby se se rychle ukončila bankovní unie, aby tedy byla také eh, systém vzájemné eh, záruky pro depozita a musíme také reagovat na klimatické změny. Na to, to musí dělat Evropská centrální banka a má to obrážet ve své politice, přičemž zároveň musí hájit svůj mandát a nezávislost. Jaký dále? Eh, my si myslíme, že je třeba dále zlepšovat politiku ECB a zdůrazňujeme, že fiskální fiskální politika je velice důležité pro to, abychom mohli posilovat dopad moneta mo, měnové politiky a snižovali vedlejší účinky. Zdůrazňujeme také, že, je tře, že úloha eh, eura stoupá a potřebuje správně eh, eh, strukturální podmínky. Teď odpovědnost. Jsme velice rádi, že pod předsednicí Mario Draghi tato odpovědnost se zvýšila, ale přejeme si, aby byla ještě větší, aby tady byl větší větší dialog a otevřený vztah se nadcházejícím guvernátorem. Také eh, se jedná jmenování nových eh, členů výkonné rady. Měl by to být genderově vyvážené. Pak tady máme také, pod, eh, požadujeme, chceme tedy, aby Evropská centrální banka také tedy vítáme podrobnou zpětnou vazbu, kterou jsme dostali od Evropské centrální banky k usnesení parlamentu k roku 2017 a přejeme si, aby tomu tak bylo, e, aby takto Evropská centrální banka reagovala na výroční zprávu každého roku a těšíme se nadále na konstruktivní e, spolupráci, také těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a napříč politickými politickými stranami. Eh, paní Franza EPP. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto vynikající um, prezentaci návrhu zprávy, který je základem pro naše budoucí diskuse, které se uh, budou odehrávat v duchu otevřeného dialogu a spolupráce. Je nezbytné aby naše pozměňovací návrhy se eh, držely striktně mandátu eh, CB. A chci eh, zdůraznit hlavní principy, které jsou nezbytné. Samozřejmě nezávislost ECB, která je klíčová pro realizaci její mize, mise stability cen Ehm, posílení mezinárodní role euro i zmínka kryptoměna příslušných rizik, nutnost ehm, lepšího chápání rozhodování ECB na straně občanů a pokračující úsilí ECB posílit svoji kybernetickou odolnost. E, tato zpráva má širokou podporu hm, komise a také plénu protože je to první zpráva, kterou eh, dáváme Kristin Lagarde jménem Evropského parlamentu a zdá se nezbytné, aby nová předsedkyně ECB při znalosti doporučení v eh, otevřeném a mm, častém dialogu eh, s naším výborem. Děkuji. Pan Garikáno za Děkuji, pane předsedo. My chceme poděkovat zpravodaji za odvedenou práci a ehm, těšíme se na další spolupráci. Několik krátkých poznámek mm, z um, hlediska ECB odvádí svoji práci, souhlasíme eh, se spravodajem, co se týče nízkých úroků a nákupu aktiv jako nutná opatření na pomoc Evropské unie vymanit se z krize. Také souhlasíme, že strukturální změny v eurozóně, institucích eurozóny jsou potřeba, aby ehm, doplnili instituce těto pojištění vkladů, městnanosti, doplnění, dokončení bankovní unie, rezoluce a podobně. Je klíčové, aby fiskální politika se hrála větší roli vzhledem k měnové politice a pan Draghi i paní Lagarde toto zdůraznili jako cestu dál e, k negativům. Evropská centrální banka musí lépe komunikovat. Máme skutečný problém s tím, jak je to vnímáno v Německu, měnová politika. Jsme svědky monetárního populismu, kdy na rozhodnutí se útočí při malém pochopení základních faktů. A banka musí zlepšit svoji komunikaci a my jim v tom musíme pomoct. A já vyzývám zpravodaj, aby se nad tím zamyslel, vzhledem k tomu, že jak tedy byla, jak byla přijata eh, poslední rozhodnutí lidící rady. Pan Jaknuna za zelené. Děkuji panu Mavridesovi za návrh zprávy. A jako člen zelených podporuji eh, váš odkaz na pařížskou klimatickou dohodu Ehm, také podporuji váš důraz na genderovou rovnováhu při jmenování. Podporujeme CB a vaše stanovisko k měnové politice, ale zde chci zdůraznit ehm, více než vy, tedy, ehm, že ECB musí zohlednit potenciální negativní aspekty kterých opatření, tak se tomu říkal v minulých zprávách, které byly trochu vyváženější těm vedlejším efektům, Tří například um, distribuční efekty, nerovnost, jako sociální demokrat, to víte, ceny aktiv. Negativní uh, sazby jsou dobré pro některé spotřebitele, ale nejsou dobré pro investory. A obecně uh, možný přenos rizik na spotřebitele z pojištění e, důchodových a životních a podobně. Takže bych doporučoval um, měření dlouhodobých a střednědobých efektů strany ECB, ale také banky pro mm, mezinárodní um, vyrovnání pladeb a podobně. Co se týče kryptoměn, chci zdůraznit na základě slyšení, která tady proběhla ve výboru, to, to nejsou kryptoměny, já bych navrhoval, mm, aby se jim říkalo kryptoaktiva, nikoli kryptoměny. A, eh, některé instituce už toto, tento název uvádí. Mm, vyzýváme e CB, aby se připojila k úsilí ostatních centrálních bank a posoudila rizika eh, elektronických peněz, digitálních měn a podobně, což by mohlo mít dopady na stabilitu a bezpečnost finančního sektoru a bankovního systému. My vítáme, a to je nový, nová myšlenka, je to v té zprávě, já bych to navrhoval jako návrh, nový benchmark euro short term sazbu, krátkodobou sazbu a jejich používání do budoucna. Podporujeme potřebu eh, dokončení bankovní unie a kapitálových trhů, abychom prohloubili finanční integraci a na základě slyšení s ostatními institucemi bych se nutně nedržel úzkého mandátu ECB. Musíme si být vědomi širšího kontextu. A žádal bych více homogenní dohledovou architekturu v EU, protože to je součástí finančního systému. Takže vám děkuji a um, těším se na další spolupráci a diskuse s ECB o jejich budoucí práci pan Black Friday jde. Já budu mluvit německy. Asi vás nepřekvapí, že nevidíme příliš pozitivního na této zprávě. E, a to je náš, naše vlastní chápání mandátu ECB a vlastní posouzení dopadu politiky ECB téměř každém ohledu jsme proti. Nebudu tady e, zdržovat celý večer, abych a proto jenom několik stručných bodů k tomu, kde bychom si přáli něco jiného. Zelené bondy, zelené obligace, takzvané klimatické, e, klimatická aktiva e, Mm, jenom procento eh, těchto aktiv jsou zelené, podle odhadů. A té souvislosti se odkazuje na pařížskou klimatickou dohodu. Plnění povinností z pařížské dohody jistě nespadá do platnosti mandátu ECB tak, který je jasně definován v evropských smlouvách v článku 127. ECB ehm, e se musí starat o cenovou stabilitu. A pak má velice podřízenou roli při koordinaci hospodářské politiky. Jinak se nemá starat o nic jiného, což je, to je jasně stanoveno ve smlouvách. A právě z tohoto důvodu totiž jasné definici mandátu ECB nepřekvapuje, že i u mm, jiných eh, rozšíření mandátu ECB, který je v tom návrhu. Takže my se vůči této představě stavíme spekticky. Mluvím konkrétně o jednak fiskální kapacitě pro eurozónu. Lidově je řečeno, eh, je to lépe známé jako návrh vytvoření nového rozpočtu eurozóny. Ve smlouvách to nemá žádný základ. Dále máme velké pochybnosti, co se týče EDIS, vytvoření společného pojištění vkladů EU a též skepticky odmítáme tedy nové pokusy o vytvoření euroobligací e, pod novým názvem. A na závěr jedno konstatování z mé strany je pozoruhodné, do jaké míry Eh, spíše ty levicové strany Evropského parlamentu mm, sehrávají roli přítele mm, Wall Streetu, pana Draghiho, a jak ho chválí. Přitom mm, jeho politika obohacuje ty nejbohatší ve společnosti a střední vrstvy vlastně eh, eh, ždímá. Právě proto, že mm, z, právě z řad EPP je to velice po, podivuhodné. A abych vás dlouho nezdržoval, tak tímto skončím. Děkuji. You, Mr. Epping for the ECR. Děkuji pan Epping, EKR. Děkuji, pane předsedo budu hovořit eh, nizozemsky a budu tady číst text za pana Johana Horatfelda, který je stínovým zpravodajem. Johan van Everfeld, stínový zpravodaj, se dnes bohužel nemůže účastnit tohoto zasedání. Je na trialogu k rozpočtu 2020 a jeho přítomnost eh, jakožto předsedy výboru pro rozpočet je nezbytná, takže se omlouvá. Předložil mi své poznámky ke zprávě pana Mavridese a já zaměří se na hlavní body. Pokud je o nezávislost ECB, chce pan Renfeld upozornit na to, že nezávislost je samozřejmě důležitá, ale jak si se to neschoduje nebo neladí to s politizací této instituce, která by věci mohla politicky ovlivňovat a dále nutno zohlednit, že rozpočtová politika by měla posilovat dopady měnové politiky a on tady nemůže souhlasit s tím, eh, že by to tak mělo být, mělo by se to vyrovnávat. Politika je eh, taková, že v krizové situaci by se tyto dvě, dva póly měly vzájemně posilovat a, a měla by tady být politická konvergence. Dále skupina expertů a posilování nízkých mest – nízké posilování mest, tedy upozorňuje na to, že trh potřebuje pružnost, aby byl konkurenceschopný a proto tyto faktory nemůžeme popisovat jako negativní vývoj. A dále nárůst produktivity je pouze nízký a vyplývá z politiky ECB. Navzdory velkému zadlužení existují firmy, které díky nízkým sazbám přežily. To má ovšem vliv na produktivitu. Pokud jde o završení bankovní unie, tak eh, upozorňuje na další základní ustanovení, například eh, tedy pojištění vkladů v této souvislosti ano, ale teprve poté, až bude ve členských státech vyčištěna situace, pokud je o MPS. Tady je potřeba se zaměřit na budoucnost a ne na minulost. A dále kolega eh, se také vyjadřuje k budoucí měnové politice a to posouzení to považuje stínový zpravodaj za velmi nedostatečné, protože nejsou zohledňovány některé slabiny, eh, které vyplývají z negativních eh, vedlejších vlivů. A proto stínový zpravodaj dospěl k závěrům, že zpráva je v mnoha oblastech nedostatečná, protože politika ECB není dostatečně kriticky vnímána a hodnocena a proto stínový zpravodaj předloží některé zásadní pozměňovací návrhy. Pan Šerdevan Gue. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit za stínového zpravodaje pana Papadumulise. Poprosil mě, abych eh, přednesl jeho myšlenky k této zprávě. Děkuji panu zpravodaji za návrh zprávy. Jsou zde aspekty, se kterými můžeme souhlasit, ale pan Papadomulis mě požádal, abych jménem naší frakce osvětlil ještě některé další aspekty, které považujeme za důležité. A zpráva by je rozhodně měla zahrnovat. Myslíme si, že je více důležité zdůraznit, že potřebujeme růst a je potřeba eh, snížit rozdíly v růstu mezi regiony, je potřeba potírat eh, sociální nerovnosti a proto je potřeba navýšit investice a zároveň je třeba dbát na regionální a sociální kohezi, kvalitní pracovní místa je potřeba zohlednit a podpořit dobrá pracovní místa v Evropské unii a samozřejmě to vše za pomoci Evropské centrální banky. Pokud jde o tuto zprávu, pan Papadumlis mě požádal, abych upozornil na to, eh, že trváme na tom, aby všechny možnosti pružnosti, které pakt růstu a stability nabízí, využili, musíme je využít a zároveň je pro nás nezbytné, aby pakt růstu a stability byl doplněn, anebo spíše nahrazen v budoucnosti, pokud možno co nejdříve, novým paktem pro zaměstnanost a rozvoj. Myslíme si, že zpráva by měla více zdůraznit požadavek transparentnosti, eh, demokratické zodpovědnosti a zároveň zároveň musí být eh, na nezávislost ECB, tam musí být eh, respektována. A chtěli bychom předložit pozměňovací návrh v tom smyslu, že dosavadní pokyny a doporučení Evropské ombudsmanky eh, a nadcházející předsedkyně ECB a pan Drágy, tedy že by neměly nebo pardon, že pozitivně se vyhodnocuje členství v G30, ale jasná pozice ECB i zpravodaje tady se tváří jako, že by chtěli eh, podpořit ochranu vkladů střadatelů. to je dobré a vnímáme pozitivně, že paní Lagarde slíbila, že bude aktivně přispívat k ochraně klimatu. Ovšem uvidíme, do jaké bíry své sliby naplní. Eh, děkujeme za návrh zprávy a v duchu toho, co jsem řekl, v příštích dnech předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Pan Mavridis. Slova závěrem. Děkuji, velmi pečlivě jsem naslouchal tomu, co bylo řečeno. Těším se na pozměňovací návrhy a na to, až začne diskuze. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. listopadu ve 12 hodin v poledne. A nyní Tady budeme mít otevřené setkání eh, koordinátorů eh, se zástupci Čínského lidového kongresu eh, v 18.30 v PHS 6B54. Mohou se účastnit všichni poslanci a zaměstnanci a bude následovat recepce pro poslance. Na dalších zasedáních budeme mít setkání s výborem Libe, tedy zasedání Econ Libe ve středu Eh, bude to o praní špinavých peněz a potom budeme mít příští zasedání výboru Ekon v pondělí 18. listopadu eh, ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji. Přeji vám